vaším dovolením budu předsedat já. Zahájíme přijetím návrhu pořadu jednání. Já bych chtěla oznámit, že se došlo k několika změnám. Začneme sdělením předsedkyně, potom bodem 5. Bod 5 se tedy stane dvojkou. To jsou tedy lidská práva, sociálně ekologické normy v mezinárodních obchodních dohodách. Takže to přijde po sdělení předsedkyně, potom budeme mít slyšení, výměnu názoru o násilí na ženách při ozbrojených konfliktech a potom teprve politiky EU na podporu obhájců lidských práv, zastánců lidských práv. Máte nějaké připomínky k těmto změnám? Pokud ne, tak ji můžeme pořád i na ní přijmout. Richarde, prosím. Já jsem naprosto spokojen s tím, ale mohu ještě něco říci jenom ke sdělením. Chtěl bych k lednové výměně názorů ještě něco uh, dodat. Já jsem žádal, aby uh, na toto jednání byl při, byla přenesena zpráva o lidských práv a teď už je tady březen a pořád se to nestálo. Já uh, nevím, jak to teď vlastně postupuje v sekretariátu, asi na tom pracuji, ale chtěl jsem to ještě do zápisu uvést, protože je to důležité téma. Doufám, že to bude nadneseno co nejrychleji, protože rozhodnutí o té vnější službě Evropské unie už nadejde v nejbližší době a je to velice důležité téma i pro lidská práva. Ano, to půjde dále na byro, takže to budeme probírat ve Štrasburku. Další nějaké poznámky, návrhy? Ne? Takže tímto můžeme, předpokládám, přijmout pořad jednání. Je tady přijat. Ještě další bod, ano, to jsou tady sdělení předsedkyně. Nejdříve Rolando Zapato Tamayo, to je kubánský politický vězeň, po 85 dnech stávky a hladovky 24. února zemřel ve vězení. Pan Zapata byl jedním z 75 osob, které byly zatčeny v následku eh, z roku, pochodu z roku 2003 na obranu projektu, za který byla udělena Sacharová cena. V roce Orlando Zapata Tamayo byl v květnu 2004 odsouzen na tři roky do vězení a poté byl několikrát ještě znovu souzen dále za porušování veřejného pořádku a pořádku, režimu v ve věznicích. Naposledy to bylo v roku 2009 a celkově byl odsouzen k 36 letům ve vězení. Hladovka byla jeho posledním eh, možností, jak protestovat proti tomuto jednání. Pan předseda Buzek a vysoká představitelka Ashton odsoudili toto jednání a vyžadovali okamžité bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů na Kubě. Navíc bych chtěla říct si, že návrhy na plenární zasedání ve Štrasburku je také debata o usnesení o Kubě. Takže se ptám v tuto chvíli, zda toto podporujete, že budeme mít rozpravu o usnesení o Kubě ve Štrasburku. Dobře, děkuji. Druhé sdělení se týká 54. zasedání Ano, takže 54. zasedání konference o postavení žen v Pekingu plus 15. A pokud jsem to dobře pochopila z těch dokumentů, které mám k dispozici, tak Heidi Hautala byla přítomná na 54. zasedání Komise OSN o postavení žen. A vzhledem k tomu, že řada těchto témat se týkala žen v mírovém procesu, tak já už vám nemohu říci o tomto více, ale až, ale až Heidi Hautela přijde, tak pokud máte nějaké otázky, které by se týkaly tohoto tématu, myslím si, že samozřejmě všechny otázky zodpoví. Heidi Hautala se také účastnila mise do Běloruska minulý týden. Byla jednou ze čtyř členů této delegace Bylo to 25. až 27. února. Cílem této delegace bylo diskutovat o možnosti účasti Běloruska v Euronestu, v parlamentním schromáždění a také, mimo jiné, se zabývala lidskými právy, občanskou společností, zastánci lidských práv, osvobození registrace organizací a to s ohledem na nadcházející prezidentské volby, také svobodu médií a témata etnických minorit v Bělorusku. Delegace vyjádřila znepokojení nad zhoršováním situace v této oblasti. Usnesení o Bělorusku následovalo po zprávách o obtížné situaci polské menšiny v Bělorusku a bude se o ní diskutovat ve Štrasburku. Takže tolik ke sdělením předsedkyně. A nyní můžeme pokračovat podle pořadu jednání. Takže dalším bodem na pořadu jednání jsou lidská práva, sociální, ekonomické, ekologické pardon, normy v mezinárodních obchodních dohodách. s pravodajem je náš kolega pan David Martin. Bude to naše první výměna názorů na toto téma. Já bych tedy ráda přivítala naše řečníky Davida Martina, který tedy sestavil tuto zprávu, a také Gregora Terry, které tak, který také přednese příspěvek na toto téma a možná i zástupce komise. Ten se k nám ještě připojí. Takže slovo má pan David Martin, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem. Evropský parlament má před sebou teď mnohem větší eh, šanci eh, eh, obsah, ovlivňovat obsah obchodních dohod než v minulosti. Nyní tedy podle Lisabonské smlouvy jsme rovným partnerem Rady při schvalování obchodních dohod. To neznamená, že jako parlament bychom měli čekat až na konec eh, procesu a potom se prostě vyjádřit eh, pozitivně nebo negativně. Je třeba, abychom byli zapojeni od eh, samého začátku, od zřizování vyjednávacího mandátu, od monitorování nebo při monitorování vyjednávání a potom eh, sledovat celý proces, abychom eh, zajistili, aby ty dohody eh, opravdu dodržovaly ta východiska, na kterých se zakládají. To musí být jádro naší práce v oblasti lidských práv. Je zřejmé, že bez klauzulí v našich dohodách i s nimi. Eh, Evropská unie eh, podléhá mezinárodnímu právu a rozsudkům eh, příslušných soudů, tak aby ty země, se kterými jednáme, dodržovaly lidská práva. Naše konkrétní do obchodní dohody vždycky obsahují doložky o lidských právech a i horizontální dohody jako GSP+, obsahují obecné ekologické doložky a doložky o lidských právech. A než eh, se vyjadřujeme k této zprávě, eh, konkrétně o tom, nebo k tomu, jak lidská práva lépe vymáhat prostřednictvím našich obchodních dohod za prvé. Podíváme-li se na ty horizontální dohody, tak eh, tam samozřejmě hlavním tématem nebo hlavní oblastí je GSP+. Abychom z něj mohli mít prospěch, tak eh, musíme mm, eh, dodržovat určitá, eh, určité základní umluvy Mezinárodní organizace práv, určité standardy v oblasti lidských práv i v životního prostředí a pokud je nesplňujete, tak přínosy nebo benefity GSP plus mohou být eh, staženy. A měli bychom říci, že pro řadu těch eh, příjem, eh, co, přijímajících zemí jsou to příslušné, jsou ty benefity výrazné, vzhledem k tomu, že se omezily tarify v, během let, tak tyto benefity jsou velkými přínosy pro dané země oproti pouhému GSP, nebo kdyby neměli vůbec nic. Myslím si, eh, že eh, my nepostupujeme nějak soustavně při rozhodování o tom, kdo dostane GSP plus a kdo si ho může nechat, když už ho jednou dostane. Například eh, při posledním kole jsme vyloučili Pakistán, pravděpodobně správně, co by kvalifikovanou zemi pro GSP+, protože nesplňuje řadu úmluv Mezinárodní organizace práce a neprokazuje dostatečnou úctu k lidským právům. A na základě eh, těchto parametrů jsme tedy vyloučili Pakistan správně, ale když se podíváte na jiné země, eh, které eh, jsme nevyloučili, tak otázkou je, jestli ta rovnováha byla nastavena správně. A ptáte-li se, byla-li to realpolitika, tak Pakistán je země, kterou bychom měli spíše se snažit stabilizovat a snažit ji zapojit Ale přesto jsme Pakistan vyloučili a zahrnuli jsme tam jiné země do GSP+. Takže ehm, podle doložkách o lidských právech jsme to měli udělat, ale pokud je o hospodářskou dohodu, ehm, e, tedy hospodářskou spolupráci, tak jsme měli Pakistán asi zapojit. Potom e, jsme e, se podle mého názoru správně rozhodli zhájit proces vylučování Sri Lanky z benefitu GSP+. Plus vzhledem k lidským právům tam, ale eh, zamítli jsme eh, šetření Kolumbie. A to je eh, rozhodně nesoustavné, abych tak řekl, protože v Kolumbii se 60% úmrtí odborářů je hm, způsobeno tím, že jsou to prostě jenom odboráři. Je to nejnebezpečnější místo pro odboráře na světě. Ale přesto jsme Kolumbii nevyloučili, ale eh, Sri Lanku chceme vyloučit. Když jsem to eh, projednával eh, s komisařem Fischelsem, tak to vypadalo, že se nerozhodují podle toho, jestli ta země dodržuje v úmluvy MOP ale e, jestli e, ta země se posouvá někam směrem k dodržování mm, lidských práv, tak se teda potom povzbudí tím, že se jde GSP+. A vypadá to, že e, tam jde spíš o to posouzení důsledků stažení těch benefitů, jestli to bude mít velký dopad nebo ne. Zdá se, že mm, je to smysluplný přístup, ale postrádá to jakékoliv eh, vymezení eh, toho, co to je zlepšení, jako posuzovat a tak dále. A mně se nakonec zdá, že eh, to je prostě jenom taková dojmologie. Jestli se vám líbí ta země, jestli schvalujete její režim nebo ne. A to není příliš uspokojivý základ pro politiku lidských práv. Mm, pokud máme eh, vysvětlit například tu Kolumbii, tak je to tak, že komise si myslí, že kdybychom, eh, když budeme i nadále jednat eh, s Kolumbií, tak jí to dotlačí k zlepšení v oblasti lidských práv. Úsílenky je argument takový, že je potřebujeme byč, protože bez toho se tam situace nezlepší. Ovšem to je dáno něčími dojmy. Není, jsou tam žádné doklady, žádné konkrétní ukazatele, které by k takovému závěru mohly vést. Další eh, věc, eh, a tohle já chápu, eh, pokud jde o tu práci, kterou komise musí udělat, je, že se třeba, že je třeba posuzovat Mm, to, jestli by ten návrh na stažení benefitů prošel radou. A to je často velmi obtížné. Takže často se jedná s zavřenými dveřmi, debatuje se mezi komisí a ministry nebo uh, zmocněnci. Když uděláme takový návrh, uh, chtěli byste ho podpořit nebo? Ne, takže eh, v případě Kolumbie například oni nepřišli vůbec takovým návrhem, protože eh, mm, Rada ministrů by nestáhla ty benefity. Já si myslím, že eh, to nikdy nemůže být černobílá, černobílé to rozhodování. Musíme přesto vytvořit transparentní soubor ukazatelů, jimiž budeme poměřovat, jestli země je zralá na GSP plus nebo ne. Na druhou stranu je tady celá řada dalších obchodních oblastí, nicméně já jsem se chtěl eh, eh, soustředěvat na GSP a GSP+. Potom jsou tady dohody o volném obchodu obecně. Je jasné, že když vyjednáme dohodu o volném obchodu s eh, třetí zemí a máme tam určité doložky o v pracovním právu, lidských právech a v mm, životním prostředí, tak to ty země nutí alespoň dělat dojem, že zlepšili situaci. A, a například tam a, zavedou určitý systém pro v, v úmluvy MOP, mm, protože chtějí takovéhle dohody. Takže já se někdy obávám, že jakmile eh, vyjednáme eh, ten systém, mm, podle, tedy eh, tu dohodu o volném obchodu zastávajícího systému, tak oni potom přestanou. Protože aby bylo možné takovou dohodu zrušit, tak komise nejdřív musí udělat návrh a potom musí rada jednomyslně hlasovat. A jakmile tedy jednou je schválena dohoda o volném obchodu, tak v některých zemích jsou společnosti, které mají prospěch s obchodování s danou zemí, takže hodně tlačí na to aby mm, ta dohoda nebyla zrušena. Je to prakticky nemožné při tom i jednomyslném hlasování. Pokud já vím, tak jsme nikdy nezrušili dohodu o volném obchodu, dokonce ani s Izraelem, kde je e, zřejmé, že e, by to bylo oprávněné. Nikdy to nebylo ani formálně na e, Mm, navrženo, vzhledem k tomu, jak je to eh, obtížné. Já bych byl rád, aby budoucí obchodní eh, dohody, eh, aby u nich parlament využil víc svoji sílu, nebo abych řekl, aby bylo naší uplatňovat doložky o lidských právech, buď tím, že se odstraní požadavek jednohlasnosti, a nebo aby komise z vlastní iniciativy mohla pozastavit platnost na určité omezené období a potom předložit doporučení radě ohledně dlouhodobého eh, hm, pozastavení takové dohody o volném obchodu. Já si myslím, že parlament by měl mít právo udělat doporučení k eh, takovému pozastavení platnosti dohody o volném obchodu. Komise i členské státy by eh, tohleto měly mít na paměti a my bychom měli eh, prosazovat takovou doložku do budoucnosti. U těch stávajících se ovšem nic nezmění. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Martine. Jak vidíte, tak nyní máme výměnu názoru, ale nemáme k dispozici žádný text ale ve svých složkách máte materiál z Mezinárodní federace pro lidská práva a její zástupce je tady. Takže prosím, pane zástupče Gregorie, máte slovo. Děkuji. Budu hovořit francouzsky. Děkuji. tomuto výboru, že jsme byli pozváni na výměnu zkušeností. Je to první výměna názoru a nemáme žádný text, ze kterého můžeme vycházet. Ovšem, pro nás je důležité, že jsme zde přítomni, neboť naše federace se již dlouho zabývá těmito otázkami. Zohledňování lidských práv v rámci vyjednávání o obchodních dohodách. Toto je téma, které je dnes oprávněnější než jakékoliv jiné téma a to z mnoha důvodů. Za prvé proto, protože Evropská unie v posledních letech stále více různých obchodních jednání vedla a uzavřela s třetími státy. To je první bod. My význam těchto jednání nemůžeme popírat. A pak je tady další důležitý rámec, neboť v důsledku eh, přijetí Lisabonské smlouvy to vypadá tak, že článek 218 a nová institucionální dohoda dává parlamentu více kompetencí při jednání ve všech etapách. To znamená, že parlament bude nyní zapojen do všech etap jednání a nejenom, že může na konci říci ano nebo ne. To znamená, že parlament může podstatně proaktivněji jednat a také fungovat jako poradní útvar. Lidská práva jsou mezinárodně důležitá a to i pro obchodní dohody. A já bych chtěl jmenovat generálního ředitele Světové obchodní organizace, který se k tomuto tématu vyjádřil. Lamy v červnu řekl, že lidská práva a užitek vyplýv, využívání lidských práv jde ruku v roce také s obchodními dohodami, ale podle mého názoru na toto musíme odpovědět ano, tato práva, lidská práva jsou důležitá v mezinárodním právu, protože toto musí platit také pro celou VTO. Já bych chtěl ve své, svou prezentaci začít tímto bodem. Jedná se o mezinárodní právo, Jaká povinnosti má EU při vyjednávání obchodních dohod ve vztahu k lidským právům já mám pocit, že o tom by se vůbec nemělo hovořit. Lidská práva jsou důležitá, ale jedná se tady také o konzistentní zahraniční politiku, která musí být prováděna. A jde tedy o to, jakou roli se kondicionalita v mezinárodním právu nesmíme pouze teoretizovat o lidských právech. Členské státy a EU jsou právně vázány mezinárodními nástroji, které ratifikovaly. Tyto mezinárodní nástroje, to jsou pakta týka, akty a pakty týkající se občanských práv, politických a kulturních práv. Pak jsou zde také obsaženy závazky k mezinárodní spolupráci a pomoci a článek 11 říká, že toto také znamená, že lidská práva v třetích státech nesmí být potlačována. Pakt o sociálních a kulturních právech říká, že členské státy OSN jsou povinny ve všech obchodních dohodách se postarat o to, aby lidská práva nebyla porušována. A je třeba se také starat především o dodržování lidských práv. Mezinárodní závazky souvisí se všemi dohodami i s obchodními dohodami. To znamená, Evropská unie se musí postarat o to, aby tato dohoda nepoškozovala lidská práva v třetích zemích. My jsme již také viděli jak pozitivní, tak i negativní dopady e, obchodních dohod na lidská práva. To přiznal i pan Lamy. K tomu jsme také zpracovali dokument, který máte ve svých podkladech a my nyní se budeme snažit hledat nástroje EU, které zajistí, aby EU zdodržovala své mezinárodní závazky a aby také obchodní dohody měly pozitivní dopady a pokud budou mít negativní dopady, tak aby tyto negativní dopady šlo změnit. EU nemá žádné institucionální prostředky, aby dokázala ocház, ukázat, zdali obchodní dohody mají mezi, e, negativní či pozitivní dopad. Nyní máme systém hodnocení dopadů a nyní můžeme tímto způsobem analyzovat dlouhodobé dopady, ale nemáme žádný nástroj pro to, abychom ukázali, že určité doho- obchodní dohody mají negativní dopad na lidská práva. To znamená, že na těchto nástrojích by se mělo pracovat. To znamená, že bychom měli mít jisté normy pro posuzování dopadu obchodních dohod na lidská práva a jde především o dlouhodobé dodržování lidských práv. Nemusíme tady vynalézat nic nového, lze využít již toho minulého mandátu. Je třeba se postarat o dodržování mezinárodních závazků EU. A potom druhý bod, který je pro nás velice důležitý a který také vyplývá z Lisabonské smlouvy, to je kondicionalita a konsistentnost. Kondicionalita, podmíněnost, to je slovo, které je v EU trošku tabu. A je to také tabu někdy při rozhovorech s komisí, ale kondicionalita to je skutečnost zahraniční, v zahraniční politice EU. Tady se jedná o princip pozitivní kondicionality doložky o lidských právech, které jsou součástí všech dohod, obchodních dohod s třetími státy od poloviny 90. let obsahují e, právě také doložku kondicionality. Článek 2 těchto dohod obsahuje ty nejdůležitější prvky a mezinárodní právo má možnost tyto dohody pozastavit či zrušit, jestliže základní lidská práva nejsou dodržována. Toto se aplikuje především také u dohody z Kotonu, protože vidíme, že když se narušuje demokratický pořádek, pak byla využita dohoda z Kotonu a článek 96 na pozastavení platnosti této dohody. Pro nás je důležité, je důležité aby podmínky kondicionality byly také diskutovány mezi institucemi tak, aby instituce postupovaly při aplikaci těchto nástrojů konzistentně. Pak Lisabonská smlouva nám přináší nové eh, možnosti, především v článku 21. Článek 21 explicitně říká, že má být konsistentnost v zahraniční politice EU a to ve všech oblastech a jedná se především o to, aby došlo k mainstreamingu základních hodnot, tedy lidských práv. A tak, aby se význam lidských práv promítal do všech politických oblastí. To je první výměna zkušeností a názorů, zatím jsme k tomu nic nespracovali ale my chceme veřejně, meziinstitucionálně o těchto otázkách diskutovat, jak může EU aplikovat konzistentní politiku, která pak umožní, pokud nebudou lidská práva dodržována, aby tato kondicionalita byla uplatňována. Toto je možné jenom tehdy, jestliže máme také e, hodnocení lidských práv, protože my nechceme přerušení či pozastavení obchodních dohod, jestliže obchodní dohody mají pozitivní dopady na lidská práva. My přece, my musíme především vyhodnotit dopady obchodních dohod, vědět, zdali mají pozitivní či negativní dopady a pak musíme řešit otázku kondicionality. Jeden příklad jsme již jmenovali. Dnes jsme hovořili o obchodní dohodě mezi USA a Peru, že toto má negativní dopady na Peru. Došlo mezi původním obyvatelstvem také k úmrtí. 33 lidí přišlo ožito, protože právě tato mezinárodní dohoda mezi Peru a EU porušovala jejich práva. EU právě vyjednává o obchodní dohodě s Peru a my musíme se postarat o to, aby naše dohoda nevedla ke stejnému porušování lidských práv jako v případě americko-peruánské dohody dohody. V budoucnosti to musí být tak, že vyjednané dohody eh, se Někdy se jedná také o investiční dohody, protože tady také musíme brát v potaz sociální odpovědnost podniků a je třeba se otevřít těmto otázkám a zabývat se jimi. Promiňte, bylo to možná trošku stručné a rychlé, možná, že jsem nebyl dobře připraven, ale rád zodpovím vaše otázky. Děkuji za váš příspěvek. Teď už vidím, že tady máme zástupce Evropské komise. Já se ještě jednou omlouvám za to, že jsme museli pozměnit náš pořad jednání, ale paní Arno, chtěla byste něco říci k této diskuzi, něco přispět? Ano, děkuji. Paní předsedkyně, já bych chtěla přispět něčím, co doufám pomůže rozmýšlení našeho parlamentu. Stále ještě čekám na kolegu z eh, obchodního oddělení, takže tady teď nemohu zastoupit jaksi celou komisi všechna oddělení. Co jsem dodat panu, ještě k panu Matenovi? je, že právě koherence, tedy návaznost, ucelenost, to je to klíčové slovo. Já myslím, že je velice důležité, aby Evropská unie byla skutečně ucelená, a to především proto, že jsme často obvinovány z dvojích standardů, dvojího metru. Jak řekl pan Martin, máme různé zájmy a musíme vždy případ od případu zvážit, jaké máme zájmy, protože jsou tady, je tady téma lidských práv, ale samozřejmě je v zájmu občanů, aby měli paliva a plyn a tak dále. Takže je dobré skutečně, abychom uznali, že život není jenom černobílý, jak jste řekl. Je důležité se taky, také pamatovat jinou věc a sice, že existuje určitá pozitivní kondicionalita. Je důležité také pamatovat na to, že společenství se snaží začlenit ostatní. A k negativním opatřením k trestání našich partnerů se pouze uchylujeme, pokud není jiné cesty. Paní Flot něco podobného říkala loni o sankcích. Sankce mohou být symbolické, ale účinnost sankcí je skutečně spochybnitelná. Je to ale jediný nástroj, který máme k dispozici. Pokud jde o ten instrument, tak ten, ten nástroj, tak eh, pan kolega řekl něco o doložkách a já bych to chtěla trošku opravit. Z právního hlediska svobod, dohody o volném obchodu a sektorální dohody mohou být dohody například v oblasti rybolovu a tak dále. Ty nemají žádné politické doložky. A, to, a jednou z politických doložek je doložka o lidských právech. Takže jaká je skutečnost? Uh, politické doložky máme pouze v politickém rámci, v politických dohodách, a to jsou dohody o partnerství a spolupráci. Problém je v tom, že za několik posledních letech je v tom trošku nepořádek. Měli jsme trošku eh, takové dohody smíšené, trošku o obchodu, trošku o něčem dalším. Pokud jsou to ale jasně jenom obchodní dohody, tak tam nemohou být politické doložky. Ale v zájmu jasnosti a ucelenosti, a o tom parlament už mnohokrát jasně hovořil, je, že se snažíme tyto dvě věci spolu nějak propojit. Příkladem je například Korea a nedávná dohoda s Peru a Kolumbií. Tato dohoda o volném obchodu má, je propojena s dohodou o partnerství a e, spolupráci, která má tyto doložky o lidských právech. Tyto doložky, jsme, k tomuto jsme se dohodli vlastně loni, protože jsme viděli, že situace je nepřehledná a Koreper nám dal určitá vodítka k tomu, aby systematicky v každé dohodě o partnerství a spolupráci bychom měli politické doložky, je jich celko, celkem pět a dvě jsou nejdůležitější. Jedna z nich je doložka o lidských právech. Proč je takto základní, zásadní? Uh, je to proto, že je tam určitá, určité propojení se sankcemi. To znamená, že tady pokud jsou porušována lidská práva, pokud je porušena tato doložka o lidských právech, může být celá dohoda pozastavena. O takovýchto eh, to doložka, to bych ani neřekla, že je nejdůležitější, ale je na nejvyšší úrovni, protože máme tolik základů v našich smlouvách pro tyto doložky o lidských právech, takže když vyjednáváme teď například s Filipínami nebo jinými partnery, tak tato doložka o lidských právech, tam máme velmi malý prostor k manevrování v tomto textu a říkáme svým partnerům, že se odvoláváme na chartu OSN a na obecnou deklaraci o lidských právech a všechny země podepsali tuto deklaraci takže se jich potom můžeme zeptat, jaký mohou mít s tím problém. Nicméně často existující obavy právě z toho důvodu, že je tam jasné propojení s tou doložkou o pozastavení. A jak už řekl pan kolega, došlo k 22 případům, kdy jsme využili toto proje, propojení politických doložek s doložkami o e, pozastavení, ale nikdy jsme nepřistoupili k úplnému zrušení takové dohody. Protože všechno, co děláme, především v oblasti obchodu, musí být přiměřené. Takže po převratu v Africe, to se často stalo v minulosti, tak tam jsme přistoupili k úplnému zrušení, ale vždycky se snažíme o co nejrychlejší dialog. Takže například pokud jde o Koreu, tak tam se partneři uh, Eh, obávali toho, že bychom se dohodli najednou úplně zrušit tu dohodu. Takže já si myslím, že naši partneři prostě chtějí vědět jasně, o co nám jde, co se děje a my jim sdělujeme, že politicky je to velice důležité, že podporujeme ucelený ústup, postup a že tedy eh, propojíme to s doložkou o pozastavení, ale vždycky to zvažujeme případ od případu přiměřeně. Další věc, která souvisí s eh, doložkami politickými, že, máme, že vedeme dialog o lidských právech s ostatními zeměmi. Máme ještě další nástroj, to je GSP, o tom už jsme hovořili a já bych chtěla připomenout, že rozhodnutí o Sri Lance k tomu dojde až v srpnu, protože v tuto chvíli máme šestiměsíční období, ve kterém se budeme snažit eh, naše srilonské partnery členě do toho dialogu a naším cílem je prostě, aby se situace zlepšila. My nechceme eh, dojít k závěru, že jsme prostě my i oni selhali této situaci. GSP to je tady jedna věc, to je to základní schéma. GSP už jsme dvakrát pozastavili na základě porušování lidských práv. To byla Barma Myanmar, tam to byly nucené práce a Bělorusko byl druhý případ, tam se to týkalo uh, porušování, plošného porušování lidských práv. Tak GSP Plus, o tom jsme hovořili v souvislosti s, se Sri Lankou, to jsou další obchodní preference a to je spojeno s ratifikací a uplatňováním konvencí o lidských právech, ale také konvencí o e, životním prostředí a pracovních právech. A tam jsme dvě, před dvěmi lety jsme zahájili vyšetřování pro El Salvador. To bylo velice důležité, protože to vedlo k změnám v ústavě Salvadoru. Takže to měli, mělo ten účinek, který jsme chtěli. My jsme nechtěli jenom potrestat tu zemi, ale naším cílem bylo, aby to bylo aby byla umožněna tato změna. O to se tedy snažíme i teď se Sri Lankou a tam probíhá dále dialog. Další nástroj, který chci vám předložit k posouzení, je, ten se také týká tady, je to nařízení z roku 2005, které zakazuje používání mučících nástrojů. A tady musím říci, že mám takový trošku problém, ne teda svůj osobní, ale je tam určitý problém s uplatňováním provádění tohoto nařízení. Myslím si, že je důležité, ale nejsem si úplně jistá, jaká je v tuto chvíli situace v jednotlivých členských státech s uplatňováním tohoto nařízení. To je tady další nástroj. Dále musíme vzít v úvahu vývoz zbraní a vojenského vybavení. Myslím si, že jednou z kritérií, které se uplatňuje, je právě lidská práva a jejich dostatečné dodržování. Musí tam být systém jednotlivých licencí, povolení ze strany členských států. Máme tam dvě možnosti udělit sankce. Za prvé je to rozhodnutí rady, které většinou se zakládá na eh, rezoluci Rady bezpečnosti OSN o sankcích. A tam si můžeme tedy zvolit, co to bude za sankce, jestli to budou obchodní sankce nebo jiné. Mohou také být individuální sankce, to je další kategorie. A já si myslím, že jak bych to řekla, my nejsme úplně spokojeni s tímto nástrojem, protože tento nástroj je prostě zaveden, ale pak je důležité, jak bude uplatňovan a tak dále. Nevím, jestli už mi dorazil kolega z obchodního oddělení. Je tady? Výborně, takže můžete navázat. Ano, děkuji. Já si myslím, že tohle byl poměrně komplexní přehled možností, které máme. Nemám, co bych tomu příliš dodal. Samozřejmě můžeme používat ta obchodní opatření, potom GSP, omezení přijímaná na základě společného stanoviska rady vůči jednotlivým zemím. Potom tady máme eh, ty eh, smluvní prvky, to znamená eh, bilaterální smlouvy se třetími zeměmi. Tam o, typicky bývá doložka o dodržování lidských práv a o pozastavení platnosti dohody v případě porušování. Obecně to spadá do celkové politiky dialogu a tedy kontaktů se tou konkrétní zemí. Takže pokud nemáte žádnou konkrétní otázku, tak já tady asi skončím. Děkuji. Paní Arno, i uh, vašemu kolegovi. A teď uh, tedy otevírám uh, debatu, pan Kazak. Děkuji, paní předsedkyně, a budu mluvit bulharsky. Uvažajmi kolegy, naistina... Děkuji tady paní předsedkyně ještě jednou, vážení kolegové a kolegyně. Doložka o lidských právech a doložky o dodržování standardů životního prostředí jsou e, velice důležité věci v těch e, obchodních dohodách. Nárůst počtu eh, dohod o volném obchodu eh, podepisovaných z EU vzhledem k dopadu eh, těchto dohod na lidská práva a na mezinárodní spolupráci a na závazky těchto zemí. To všechno je součástí tedy určitého soustavného přístupu. Evropská unie, jakož i Evropský parlament, mají eh, zajistit eh, tuto konzistentnost, protože my jsme přímo voleni evropskými občany. Myslím si, že bychom měli být velice opatrní tedy. A měli bychom sledovat zneužívání lidských práv, protože eh, chceme eh, prosazovat naše normy jako Evropané. Bedlivě jsem vyslechnul pana Martina, který, eh, který hovořil na začátku a to, co chce udělat s svou zprávou. My chceme mm, projednávat ty otázky v výboru pro mezinárodní obchod. Někteří lidé říkají, že máme, eh, používáme dvojí metr na jednotlivé země. Ano, to samozřejmě používáme. Někdy používáme byč a někdy cukr. nevíme, eh, co by se stalo, kdybychom to někdy prohodili. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost eh, Evropský parlament prokazuje svou pružnost a musíme nutit i eh, kolegy na radě a v komisi, aby eh, se stavili tím těm věcem nějak konzistentně. Pokud jde o Sri Lanku a systém GSP+, tak bych se chtěl zeptat, proč jste se rozhodli pozastavit GSP plus Sri Lance a, poku- a ne Kolumbii. Víte, že my jsme tady docela daleko sáhle hovořili o Kolumbii. Komise eh, nechce ani eh, vyslat nějakou misi k zjištění faktického stavu, aby mohla poměřit tu situaci podle určitých kritérií. Řada partnerů signalizuje, že tam v Kolumbii tedy dochází pořád k eh, nedodržování lidských práv nebo porušování lidských práv a eh, k nedodržování standardů eh, VTO. A rád bych se tedy zeptal, jaké mechanismy používáte k začleňování těch důležitých lidských práv o, o lidských právech v eh, těch dohodách o volném obchodu. Nemohli bychom eh, nalézt nějaké eh, jiné možnosti? Už tady padl i příklad Koreje. Nemohli bychom najít nějaké doložky o automatickém pozastavení dohody, pokud dojde k, ne- k porušení lidských práv. To by mohla být třeba povinná dložka potom. Dobrá, děkuji paní uh, eh, Lockwiller. I will speak in German. <clears throat> Uh, I have three points. Mám tři záležitosti, které bych chtěla zmínit. Nejdříve bych chtěla podpořit panu kolegu Martina v tom, aby nedocházelo k nekonsistentnosti, jestliže je zpracován návrh z našeho výboru. Je to přece přímo strašné, když se podíváme na lidská práva v Kolumbii, tak my máme ten dojem, že se všechno lepší a to automaticky. A nyní v únoru byl odhalen masový hrob, kde bylo 2000 mrtvých a také program k demilitarizaci partizánských a gerilových jednotek je dobrý krok, ale není to ještě dostatečné. Takže bylo by velice nutné postupovat jasně, nesmíme po, uplatňovat dvojí metr. To je také nesprávný signál pro srilanskou vládu, jestliže se s jinou zemí zachází jinak. Potom ještě druhý bod. Paní Arno také poukázala a hovořila o sankcích a myslím si, že by bylo nutné také dospět k tomu, a aby jestliže se hovoří o obchodních sankcích, tak aby toto nevedlo k porušování lidských práv. Tady by EU měla být velice opatrná. Již brzy budeme muset hovořit o zostřených obchodních sankcích vůči Iránu. Za třetí otázka na komisi. Vy jste řekli, že existují zvláštní problémy při pro zavádění zákazu vývozu eh, nástrojů pro mučení. Různé nástroje lze používat pro mučení, ale já jsem to u, eh, pochopila tak, že tady existuje trh s elektrickými přístroji, které se využívají pro, mu, pro mučení. A proč tady existuje nějaký problém toto prověřit a potom toto, ten zákaz skutečně uplatňovat? Děkuji. Děkuji vám. Žádám zástupce komise, aby odpověděli na tyto otázky. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Zmíním se o GSP a o různých dalších normách. První bod, na který bych se chtěl zaměřit, je to, že GSP musí mít jasné cíle a normy a standardy. Jinak se vystavujeme nebezpečí, že tato kritéria nebudou mezinárodně uznávána. A proto, když GSP GSP byly schváleny, tak toto bylo zapracováno také do mezinárodních úmluv. To je skutečně nejlepší eh, norma, kterou můžeme mít. Proto se tady také zmiňují úmluvy z oblasti pracovního práva, sociálních práv a také týká se to úmluv například o obchodování s lidmi. Úmluva je normativní, má normativní charakter, ale také musíme dále provádět hodnocení a monitoring činnosti v přijímacích zemích, tedy v zemích, které jsou příjemci systému GSP. My potřebujeme tedy provádět monitoring na mezinárodní úrovni, to je vedoucí princip, hlavní princip a proto akce EU jsou založeny na zprávách Mezinárodní organizace z práce, pak také Výboru pro lidská práva OSN a také jsou založeny na zprávách různých ekologických a dalších společností a organizací. Ho, takováto hodnocení vždy obsahují také politickou složku. To je samozřejmě věc, kterou nemůžeme vynechat a nesmíme vynechat, protože politické instituce EU musí mít možnosti, analyzovat a také udělat správné rozhodnutí na základě kritérií v příslušné umluvě jestliže máte normy a také zprávy a analýzy, tak na tomto se zakládá konečné definitivní rozhodnutí EU. Co se děje se Sri Lankou s Kolumbií? Tady musíme brát v potaz různé záležitosti, různé věci. GSP plus je taková pobítkový režim. To znamená, že vytváří pobítky pro země, aby zlepšili své chování. Toto je logicky založeno na ochotě a angažovanosti zemí spolupracovat také s monitorujícími organizacemi. Například u Sri Lanky to vypadá tak, když EU chtěla prošetřovat situaci v zemi, tak tam ke spolupráci nedošlo. A to je třeba brát v potaz. Co se děje s Kolumbií? v Kolumbii jsme vedli dlouhé debaty a také tam byly vnitřní konflikty. A zde potom Kolumbie se rozhodla, že vpustí organizace a že se bude budou provádět každoroční šetření například ze strany Mezinárodní organizace práce. To znamená, že v Kolumbii jsou každoročně hodnoceny normy například v oblasti pracovní. A toto se odehrává také například e, v oblasti lidských práv. Kolumbie se rozhodla, tak toto já dělám, podívejte se a vyhodnoťte, zdali já zlepšuji situaci či nezlepšuji situaci rozhodnutí komise je takové, že situace se lepší. Samozřejmě situace není perfektní, ale jedná se zde po, o jakýsi pobídkový režim, takže my se snažíme iniciovat určité zlepšení v Kolumbii. Nálezy a závěry mezinárodních organizací jsou k dispozici, všichni se s nimi mohou seznámit a mohou si vytvořit vlastní názor. Názor komise je ten, že mezinárodní zprávy ukazují, že dochází ke správnému vývoji a že je lepší se angažovat, než se ze všeho vyvázat a pouze trestat. Také ještě jeden bod chci zmeni, zmínit, to je trvalé hodnocení obchodních dohod. Tato hodnocení jsou neutrální, provádějí je poradní organizace, neobrážejí názor institucí, ale ty, tato hodnocení jsou velice důležitá pro posouzení situace. Tato hodnocení se zabývají především dopady obchodní liberalizace, jak toto potom dopadá například na přístup ke zdraví, také ke zlepšení celkových celospolečenských podmínek a tak dále. Samozřejmě můžeme zde ještě ledas co zlepšit, ale hodnocení se zabývají otázkami sociálních práv a dalších práv, která jsou přímo napojena na ekonomická práva, také jsou ve souvislosti například s celkovou ekonomickou situací. Pardon, mohl byste to nějak shrnout? Už nemáme mnoho času. Paní Anlo, ještě bych chtěla něco dodat. Ano, děkuji. Pokud jde o to mučení, existuje výbor, který se pravidelně zabývá uplatňováním tohoto nástroje a jeho vymáháním. A jak jste řekla, paní, předsedky, paní poslankyně, tak tady jde vlastně o ten seznam předmětů, které jsou obsaženy v tomto nařízení a my si pořád říkáme, jestli by neměl být ještě rozšířen. Je to problematické téma. K lidským právům bych ještě chtěla říct si jednu věc. Tam se nemůžeme podívat na dvě země a říci si, že mají úplně stejnou situaci v oblasti lidských práv. Tak to není. My skutečně se zaměřujeme na trendy, protože jinak bychom se nikam nedostali. Pokud jde o Kolumbii, tam je velký, velká řada zpravodajů OSN v Kolumbii, který proskoumávají situaci v terénu. Takže Chtěla jsem vlastně říct, že v Kolumbii skutečně máme dojem, že se snaží zlepšit toto téma, něco skutečně udělat. Nedávno byl zveřejněna zveřejněn průzkum, který jsme na konci roku předložili i parlamentu a ten se týkal obchodu a práce dětí. Možná bychom se mohli dále zabývat tím, jak tyto, toto lépe využít. Je tady dále tél, téma práce nebo lépe řečeno výrobků vyrobených eh, vězni. O tom je třeba ještě dále diskutovat. Pan Martin vypracuje zprávu o technologickém transferu, transferu technologií, to se týká Číny. A nedávno jsme tu měli problém tady toho kontrol, k té kontroly přístupu k internetu, tam nemohu vlastně nabídnout žádné rychlé řešení, ale je tady stále se rozšiřující pro seznam témat, kterými se musíme zabývat. Děkuji, paní Arno. Pane Martine, chtěl byste reagovat, shrnout to celé? Ano, vidím, že už nemáme čas, takže budu stručný, ale chtěl bych poděkovat dalším svým kolegům za to, že se vyjádřili, také panu Týrmu za to, že uvedl několik velice zajímavých údajů. Za prvé k tomu, co zde zaznělo o hodnocení eh, na lid, dopadu na lidská práva, to si myslím, že by byla velice důležitá novinka, eh, že bychom to dělali zároveň s tím dopadem na hospodářskou situaci, které děláme vždycky. A Určitě bychom to mohli dělat my jako parlament ve fázi mezi zahájením eh, vyjednávání o dohodě a mezi tím, než tady my dáme svůj souhlas. Takže bychom mezi tím mohli provést toto hodnocení, jestli by to bylo dobré nebo nebylo dobré pro lidská práva v té či jiné zemi. Nebudu tady dále otvírat tu diskuzi o Sri Lance, nebo respektive ano, otevřuji, ale nebudu o tom hovořit moc dlouho, tady o tom tématu Sri Lanka a Kolumbie. Myslím si, že já i komise a vlastně i parlament si rozumíme v tom, že samozřejmě měřítka GSP musí být založena na mezinárodních úmluvách, samozřejmě musíme do určité míry používat monitoring také těchto mezinárodních organizací, ale eh, trošku se lišíme v tom, jak si vykládáme to, ten monitoring a to, v jakém stádiu bychom měli začít nějaké vyšetřování my jako e, Evropské společenství. A já zopakuju, co jsem řekla na začátku. Mně se někde zdá, a vlastně to tady e, zaznělo i v příspěvku komise, že někdy máme prostě pocit, že e, komise neprovádí žádné systematické hodnocení zemí v Sri Lanka ta se neúčastnila žádného dialogu s eh, komisí, ale samozřejmě musíme rozlišovat mezi tím, jestli když vedeme s ním nějaký dialog, jestli to je skutečně podrobný dialog nebo jen tak na oko. Prostě, abych to řekl stručně, jestli skutečně posoudíme situaci v té zemi nebo ne. Já doufám, že se Sri Lankou to není tak, jak, jak jsou ta podezření, ale já si myslím, že musíme v určitém bodu dojít k rozhodnutí, že tedy my jako společenství musíme vyšetřit, jak ta situace v Kolumbii vypadá, že budeme sami tady posuzovat, vytvoři, vytvoříme nějakou zprávu a tak dále. Já <clears throat> nevěřím, že, že zatím tady probíhalo systematické posuzování situaci v té zemi, například v Kolumbii, které bychom měli provádět. Uh, Zdá se, že všichni se shodneme na tom, že je třeba větší konzistence, ucelenost v našem přístupu, ale zase je obtížné se rozhodnout, co to vlastně je. Jak si ucelenější přístup, je těžké se shodnout na tom. Ano, já vím, že musíme už skončit, takže já skončím, ale ještě jeden poslední bod. V posledním příspěvku komise zazněla velice důležitá věc a to jsou další eh, ty dohody, například o tom těch nás, o, o mučení a tak dále a o zbožím dvojího užití. A to je velice relevantní, protože to se probírá ve výboru pro obchod a kdybychom to s tím mohli spojit, by bylo to výborné. Děkuji, paní předsedkyně. No, děkuji. Pro ty z vás, kteří mají zájem, bych chtěla říci, že provádění nařízení EU o zákazu dovozu a vývozu nástrojů pro mučení 17. března a abych ještě ukončila tuto debatu, tak bych chtěla také kolegům připomenout, že časový rozvrh je následující. Debata o návrhu stanoviska v podvýboru je 26. až 27. dubna. Lhuta pro předávání pozměňovacích návrhů je 28. Eh, dubna 6 hodin odpoledne. 10. května bude diskuze a hlasovat se bude 31. května až 2. června v tom týdnu tady. Dále výbor pro životní prostředí, zaměstnanost a rozvoj. Tyto tři výbory mají ještě vypracovat svá stanoviska také do té doby. Takže já vám děkuji v tuto chvíli našim řečníkům a těm, kteří se zúčastnili této debaty a přesuneme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to je naše slyšení, naše výměna názorů o násilí na ženách při ozbrojených konfliktech. Vidím, že dorazila řada lidí, kteří se chtějí účastnit našeho slyšení. Vítám vás všechny. Tato výměna názorů je součástí programu v rámci oslav Mezinárodního dne žen 8. března. A <clears throat> Naši host, hosté se účastnili i několika dalších aktivit v tomto týdnu. A všichni, kteří o tom máte zájem, tak vás zvu na eh, výstavu na třetím patře, která se jmenuje na, znásilnění jako zbr, válečná zbraň ženy v Demokratické republice Kongo. Máme čtyři řečníky, všichni vědí, že mají asi 10 minut na své příspěvky takže já bych vás všechny chtěla poprosit, abyste skutečně nepřesahovali eh, těch 10 minut. Paní Hauser a paní Kim Pambu se s námi podělí o své zkušenosti v oblasti podpory traumatizovaných žen ve válečných oblastech a paní Lorenzo a paní Arno tady zastupují reakci Evropské unie na takovéto konflikty a uplatňování rezolucí Rady bezpečnosti OSN 135, 1325 pardon, a také pokyny, které se týkají násilí na ženách. Tyto pokyny byly přijaty v prosinci 2008 a obsahují komplexní přístup k implementaci EU rezoluce 1325 a 1820, eh, které se týkají míru žen a bezpečnosti ve válečných konfliktech. Toto ještě nebylo diskutováno v naším podvýboru. Eh, tyto pokyny se ale netýkají jenom žen ve válečných konfliktech, také se týkají domácího násilí, protože to je také v tomto kontextu důležité. Začneme naším první řečnicí, a já bych ráda představila paní doktorku Moniku Hauser, zakladatelku a výkonnou členku organizace Medica Mondiale, která je také nositelkou ceny Right Livelihood za rok 2008. slovo. Děkuji. Nejdříve bych vám chtěla srdečně poděkovat v Němčině za naše pozvání a za to, že máme možnost zde hovořit o situaci žen, které přežily válečné násilí a chci zde uvést příklad východního Konga a doufám, že touto situací se nebudete zabývat pouze v souvislosti s 8. březnem. Já jsem založila před 17 lety společnost Medica Mondiale a to v spojení s Bosnou. Vy víte, že v Bosně bylo znásilněno desetitisíce žen. My jsme tuto organizaci založili, protože tady chyběla podpora a také humanitární asistence pro ženy, které něco takového to přežily. Za 17 let jsme také stanovili standardy v této práci a také jsme takovým spojovacím článkem článkem mezi rezolucí 1820 a dalšími normami a my také spolupracujeme s Den Hagem a zabýváme se také otázkou toho, jakou představu mají sami ženy o spravedlnosti. Celou řadu let již děláme projekty na Balkáně. Od roku 2002 jsme v Afganistánu, máme také velký projekt v Liberii a také podporujeme celou řadu ženských organizací v krizových oblastech po celém světě, především také v Gomě, je to organizace PAJIV. 17 letá práce je velice důležitá, ale je velice těžké nyní konstatovat, že přesto, že bylo vydáno hodně rezolucí, tak se vlastně na situaci žen příliš mnoho nezměnilo. Válka na východě Demokratická republika Kongo, eh, stejně jako jinde, eh, se, eh, nebo je vedena muži žíznícími po moci a ti znásilnují desítky žen každý den. Znásilnění se používá jako strategie pro ničení v obcí znásilnění poznamená ženy na zbytek života, zatímco ehm, pachatelé jsou prakticky eh, vždycky nepotrestáni. Na rozdíl od dnů bosenské války dnes máme eh, rezoluci OSN 1325, eh, která stanoví účast mm, žen s rovnými právy v mezinárodních mírových misích. Sotva dva roky uplynuly od usnesení 1820, které ukládá OSN a členským státům, aby e, zasáhly v době e, válečných e, válečných konfliktů proti znásilnění. Existují obecné zásady OSN k ochraně aktivistů v oblasti lidských práv a také byl vytvořen soudní tribunál k potestání těchto zločinů a tím byla ukončena beztrestnost vždy, která je nepřijatelná, ale podle Rady OSN pro lidská práva více než 100 e, tisíc e, koňských žen a dívek byly e, brutálně znásilněny v roce 2008. 20 až 30 žen bylo infikováno virem HIV útočníky od eh, všech těch eh, rezolucí eh, je i na nás, abychom změnili svět žen v krizových oblastech. Hlavní pachatelé, kteří znásilňují ženy v Kongu, jsou koňská armáda a policie. Strategií pro tamní armádu a policii Eh, nebo ta, ta eh, strategie obnovy je podporována OSN, ale ze zkušenosti vidíme, že eh, celá ta analýze znásilnění v konfliktech se udává správným směrem. To znásilňování se řeší dlouhá léta jako čistě ženská otázka, nicméně v zásadě je to otázka mužská. A je to otázka, která ohrožuje národní bezpečnost. Navzdory eh, odolné práci eh, celé eh, řady odvážných nestátních organizací v Kongu, úroveň znásilňování zůstává závažným problémem i v mírovém procesu. Rozhodně jsou často, padají často výzvy proti beztrestnosti za tuto trestnou činnost, nicméně v praxi se nic neděje dochází eh, stále ke znásilňování ve velké míře. Je to jeden z nejčastějších trestných činů v Demokratické republice Kongo a eh, v rámci Moniku ani v rámci mezinárodní bezpečnostní politiky se nic neděje. Eh, stávající situace je prapodivná a ukazuje, jak zoufalé ženské organizace jsou při snaze ochraňovat koňské ženy a dívky. Tamní mm, místní, tedy eh, ženské organizace se snaží eh, jenom eh, uplatňovat už stávající mezinárodní právo v oblasti ochrany žen. Nicméně eh, v rámci Moniku existuje alespoň eh, ženská eh, jednotka, která zajišťuje pohnání těch příslušných zločinů před mezinárodní trestní tribunály. V Liberii je 600 indických policistek, které podporují v misi OSN a pohánějí násilníky před soud, poskytují právní poradenství těm obětem. To je velice dobrý příklad, eh, který eh, lze eh, implementovat také v rámci struktur Moniku. Monik a v EU musí chránit ženy před znásilňováním. Nový mandát pro Monik musí explicitně obsahovat ochranu žen před znásilňováním a v praxi vám to ukáže následující příklad z komy, co to bude znamenat. Naši projektoví partneři z PAIFu se v různých dobách pokoušeli získat podporu Moniku a podporu EU i ze zahraničí odinut e, na ochranu e, dívek, e, které byly odvlečeny do táborů domobrany za účelem sexuálního otroství. Ale marně v Monik EU i další organizace v Gomě odmítly a náš e, partner chtěl vyjednat, nebo šel sám vyjednávat e, s vedoucími e, těch domorodých, domobraných jednotek a pokaždé přitom byli ohroženi na životě. Eh, co má Evropská unie tedy udělat, nebo proč má Evropská unie pokyny na ochranu aktivistů, když se neuplatňují? Je eh, třeba eh, umožnit finančně podpořit nebyrokraticky obránce lidských práv, dávat jim víza. Evropská unie by měla uplatnit v rámci naplňování svých obecných zásad na ochranu obránců lidských práv situaci tak, aby eh, mohla sledovat eh, příslušné eh, soudní procesy a aby jasně koňská vláda věděla, že musí dodržovat lidská práva. Zástupci EU v mezinárodních vyjednávání musí vyzývat koňskou vládu, aby v bezpečnostní síly v této zemi nepřipouštěly vysokou úmrtnost v mezi vyšetřovanými eh, obránci lidských práv. Obáváme se eh, o osu těchto lidí, zejména až eh, bude stažen Monik. Občanská společnost nyní musí být zahrnuta do debat o strategii v odchodu z Konga a je třeba, aby eh, k tomu existovala tedy multilaterální eh, vyjednávání, včetně eh, zahrnující prezidenta Kabilu a jeho ministry. Pro nás je nezbytně důležité, aby malé ženské skupiny, takové ty základní organizace, měly větší přínos z prostředků dárců. Ty peníze obyčejně jdou velkým mezinárodním organizacím, a celostátním organizacím a malé nestátní organizace nemají eh, schopnost eh, absorbovat tolik projektových prostředků. Evropský, Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva je velice důležitý nástroj pro mnoho organizací v eh, řadě krizových oblastí po celém světě, ale ráda bych uvedla, že pro malé organizaci působící na základní úrovni existuje celá řada technických problémů Eh, při žádání o takové peníze. Nicméně tyto malé organizace jsou nesmírně důležité tak, aby eh, eh, se kladl odpor, nebo aby se, aby se mohla, mohly podporovat oběti znásilnění přímo v terénu. A jsou navíc stále ohrožovány domobranou i zástupci státních složek. Je třeba ukončit beztrestnost pachatelů znásilnění a jedna z největších eh, problematických oblastí je právě tato beztrestnost. Evropská unie eh, eh, prosazuje 70 reformních programů z příklady správné praxe, které by mohly být uplatněny v Kongu. Evropská unie by měla vytvořit cestovní plán pro zavádění takovýchto reformních programů a pro reformu systému spravedlnosti. Obranu opatření k obraně žen před eh, znásilněním musí být jádrem takovéto politiky. A eh, ženské organizace eh, musí být pravidelně konsultovány, tak aby se to naplňovalo efektivně. Závěrem bych zdůraznila, že problém znásilňování v, kon, v konfliktech je tak všudy přítomný a vždy přítomný, že je důležité, aby se otázka násilí na ženách svazovala s obecnějšími otázkami vnějších vztahů Evropské unie, aby jednotlivé složky EU e, e, na toto dbali. Potřebujeme větší e, poznání o tom, jak ochránit ženy a dívky před sexuálním násilím, které je součástí jakéhokoliv konfliktu. A pokud chceme tuto, ty tuto trestnou činnost vykořenit, tak potřebujeme takové vazby, které jsem uvedla. Souvisí to s bezpečností, se zdravotnictvím a s programy eh, hospodářského řízení a zprávy státu. V roce 2009 bylo 10 násilníků eh, odsouzeno v vojenským soudem v Gomě. Jak je to možné? Kvůli třem věcem. Za prvé, mezinárodní tlak OSN, poté, co navštívila eh, Hillary eh, Clinton, eh, Clintonová Kinshasu a Gomu, kde se jasně vyjádřila k tomu, co se tam děje. Za druhé, neustále zvyšování povědomí na straně místních nestátních organizací a za třetí jasné vyjadřování na straně obětí. Oni byli silnými svědky a podrobně popsali, co se jim stalo aby mohli přispět ke spravedlnosti. Když oni to zvládnou, i když oni to zvládnou promluvit navzdory své bolesti, tak eh, strach z, eh, strachu z pomsty a denní stigmatizace, když oni to zvládnou, tak my je musíme podpořit. Musíme eh, přispět k tomu, aby pro ně existovala spravedlnost kvůli jejich důstojnosti i kvůli naší vlastní důstojnosti. Děkuji vám. Děkuji vám, paní doktorko Hauserová za váš projev a já myslím, že eh, tady dostaneme potom eh, možnost eh, vám položit otázky. A nyní bych ráda velmi vřele uvítala našeho hosta z Demokratické republiky Kongo, paní Žanin Čimpampu Mukanirva, která je koordinátorkou projektu PAIF. Máte slovo. Merci, euh, madame la présidente, pour la parole. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste mi dala slovo. Já jenom něco dodám k tomu, co už řekla paní doktorka Monika. A sice, že situace násilí na ženách v ozbrojených konfliktech je stejná ve všech zemích, ve kterých probíhá nějaký konflikt. Znásilňování, sexuální zotročování se děje tam všude a týká se to skutečně všech zemí, ať už jsou na severu nebo na jihu. Kdekoliv probíhá válečný konflikt, tak ženy trpí a jsou obětí. Nicméně budu hovořit nejvíce o situaci žen v Demokratické republice Kongo. I dnes, přestože už válka skončila a byly zorganizovány transparentní a spravedlivé volby a přestože <clears throat> tato země založila veřejná demokratické instituce, přesto těla žen se staly takovým bojištěm v jižní oblasti této země, kde konflikt nadále přetrvává. Právě ženy se staly cílem ozbrojených skupin, které operují v jižním a severním Kivu a v jiných provinciích. Tyto zbrojné složky provádí, berou sexuální násilí jako strategii, jako způsob vedení války, kterým ničí rodiny, místní komunity a kterými vlastně zhorší situaci celého národa. Kongské ženy už trpí řadou sociálních a hospodářských těžkostí a nyní vlastně jsou ještě zažívají sexuální násilí. Máme tady konvenc- eh, rezoluce OSN 1325, toto, tato rezoluce už je 10 let stará, potom je tady rezoluce číslo 1820 a ta už také má za sebou 10 let, ale bohužel tyto zločiny stále ještě nejsou trestány, stále trvá beztrestnost. A to navzdory úsilí konžské vlády z právního hlediska, pokud jde o soudnictví. Samozřejmě již existují zákony, které odsuzují sexuální násilí a násilí založené na pohlaví. Ale přesto to všechno, tento problém na jihu země stále přetrvává a to znamená, že to násilí na ženách stále pokračuje. Reakce mezinárodního společenství v prostřednictvím agenturu OSN jako UNIFEM a tak dále a také mezinárodní a místní nevládní organizace, tyto reakce jsou zatím spíše humanitární povahy a jsou to takové okamžité akce. Nicméně my máme další výzvy před svou, další problémy. Jde o to, že oběti vlastně jsou oběťmi dvojnásobně, dvakrát. Nejenom jsou to oběti těch násilníků, ale zároveň potom následuje stigma v jejich vlastní společnosti. Finance, které byly zatím věnovány na boj s tímto tématem, se nedostávají přímo k obětem. A je to proto, že tyto oběti žijí na venkově, ve venkovských oblastech, kde nejsou žádné zdravotnická, žádná zdravotnická zařízení, která by jim mohla pomoci. A také je tam nedostatek soudů. Takže není možné násilníky ani soudit. A vzhledem k této situaci skutečně existuje řada věcí, kterým se musíme věnovat. Musíme poskytnout udržitelnou reakci, udržitelné způsob vypořádání se s těmito problémy. V dnešní době se reakce především soustředí na následky spíše než na příčinu, což je celkový nedostatek bezpečnosti v celé jižní části země. Takže ano, existují programy ze strany EU, programy, které podporují ženy v Kongu, aby začaly nový život. A, ale důležité je podpořit celý bezpečnostní systém v zemi. Existuje podpora také pro přeměnu soudnictví v zemi, ale musíme udělat ještě mnoho dalšího. Existuje řada provincií, kde jsou osoby usvědčeny ze sexuálního násilí a potom propuštěny, protože nejsou žádné věznice, kde by mohli se odpikat trest. Takže přesto, že jsou usvědčeni z nějakého zločinu, jsou to svobodní lidé, protože už nejsou věznice, které by je mohly pojmout. Musíme se tady skutečně snažit vymítit tuto beztrestnost máme Mezinárodní trestní soud, ale samozřejmě má mnohem, má omezené pravomoci pro zločiny, které byly spáchony v roce 2002. A Kongo, vlastně tam už probíhá válka od roku 1996 a tyto sexuální zločiny jsou páchány už od té doby. Nicméně musíme tyto zločiny potírat, protože jinak eh, dochází k této beztrestnosti, která podporuje další zločince. A je to, je to také případ takového dvojího metru, protože ti, kteří jsou zodpovědní, kteří páchají uh, sexuální zločiny a páchali je před červencem 2002, nebudou potrestáni. A to prostě není správné, nemůžeme to přijmout. Potom je tady otázka reparací a náhrady škody kompenzací pro tyto ženy. Ženy, jejichž tělo bylo zasaženo tímto zločinem, byly často zraněny. A jsou to ženy, jejichž reprodukční orgány byly odstraněny například. A jim musí být navrácena hrdost, musí být navrácena jejich lidská práva. To je něco, co je i zájmem Evropské unie a musí se to promítnout i do jejich programů v Demokratické republice Kongo. Všichni víte, že se vyjednává o řadě dohod mezi zahraničními ozbrojenými složkami a místními složkami. A to jsou jednání, kterých se ženy neúčastní. Ale přesto my víme, že když se přečteme rezoluce 1325, právě ženy mají zásadní roli při řešení konfliktů a konžské ženy mají velké zkušenosti s řešením konfliktů a s vyjednáváním v Sun City, kde samotný stát založil instituce takové, kterými zahrnul ženy do vyjednávání. A to je velice často důležitý způsob, důležitá cesta k vyřešení konfliktu. Musíme se na to tady více soustředit, aby ženy se mohly účastnit přímo mírových vyjednávání, protože Kongo se v tuto chvíli nachází v takové fázi své historie, kdy má ještě spoustu dalších problémů. Podpora mírových iniciativ ze strany žen v v zemích, které prožily konflikt, a to myslím celkově oblast eh, Velkých jezer, kde jsou tady i jiné země než Kongo. Eh, musíme podpořit iniciativy žen v této oblasti, protože rozpočty pro ženské programy, programy pro ženy v této oblasti vůbec nejsou nějak dotovány. Země v oblasti Velkých jezer, to je Rwanda, Burundi, a Demokratická republika Kongo, tyto země všechny přijaly národní plány pro implementaci eh, rezoluce 1325, eh, ale tyto vnitrostátní plány musí mít nějakou finanční podporu, aby mohly být uplatňovány. Musí tam být nějaká praktická podpora. A toto je vlastně můj apel na vás. Tím jsem chtěla uzavřít svoji prezentaci. Děkuji, že jste mě vyposlechli. Ano, děkuji. Naším další řečnicí je paní Beatrice Lorenzo z Úřadu pro lidská práva, která zde zastupuje španělské předsednictví Evropské unie. Máte slovo. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Je pro mne velkou ctí zúčastnit se této schůzy za španělské předsednictví. Chci dodat něco k tomu, co dělá v této oblasti EU. Chci se také vyjádřit o hlavních strategiích v oblasti zločinu proti ženám to, že ženy mají stejné postavení v ekonomice a v politice, je sice důležitá věc, ale také musí mít ženy stejné postavení v, v soukromé sféře. Toto také souvisí s průřezovými akcemi, které se provádějí jak v rámci EU, tak za hranicemi EU v rámci EU byly nedávno přijaty závěry Rady EU k tomuto tématu. Zde toto obsahuje celou řadu opatření, která se dělají proti násilí na ženách. V zahraničí, tedy mimo rámec, za rámec EU, se toto týká především ochrany práv žen a toto také bylo zařázeno do osmi směrnic EU, které se zabývají lidskými a základními právy. EU se zvláštním zájmem eh, sleduje situaci žen a obhájců lidských práv, která jsou po celém světě v nebezpečí. Násilí na ženách a dívkách je dopad diskriminace dívek a žen a toto násilí je velice rozšířené a tento zločin vůbec není potírán a trestán po celém světě. V prosinci 2008 byla zpracována směrnice, která se výlučně zabývá bojem proti toho, proti tomuto zločinu. Tyto hlavní směry eh, velice široce se zabývají ochranou žen a ochranou proti násilí. Násilí eh, se eh, označují činy, které vedou k sexuálnímu, sociálnímu i dalšímu porušení práv žen. Toto je koncepce široce založená a také je zaměřena proti násilích, eh, násilí na ženách v ozbrojených konfliktech. Španělsko je třetí zemí, které chce něco dělat pro provádění těchto směrnic. Na provádění těchto směrnic se již podílelo české a švédské předsednictví. Důležitá fáze zpracovávání těchto směrnic již byla ukončena. V této počáteční fázi se v minulých dvou letech zdařilo nejenom informovat občanskou společnost a také jednotlivá zastupitelství v jednotlivých zemích o těchto směrnicích a jde o to, aby také e, zastoupení EU musí v příslušných zemích hovořit s občanskou společností o těchto směrnicích a na druhé straně se nám také podařilo získat informace o místní situaci delegace zastoupení EU zpracovaly zprávy v, 88 zemích. Podskupina KOM, to je, lidská, to je skupina pro lidská práva v radě a také Task Force eh, se zabývala analýzou těchto zpráv a tyto informace byly potom zpracovány do formy tabulky. Je to takzvaná master tabulka, kterou využíváme pro naši práci. Tato tabulka a informace v této tabulce jsou velice hodnotné a důležité pro budoucí práci. Je to jasný příklad pro úsilí EU a delegace EU na místě se snaží o implementaci hlavních směrů na tomto základě Španělsko jako předsednická země se bude starat o další opatření. Půjde nám především o konzolidaci tabulek, tak aby tyto tabulky byly aktualizovány jak eh, delegacemi EU a občanskou společností, tak aby aktualizace a data v těchto tabulkách byla skutečně aktuální. Za druhé potom, je třeba vyslovit doporučení a realizovat doporučení na mezinárodní a vnitrostátní a místní úrovni. Na vnitrostátní úrovni jsme také dali pokyn delegacím EU, které potom budou provádět příslušná opatření. Tyto tabulky a zprávy jsou potom vyhodnocovány na regionální úrovni a lze z nich vyvodit doporučení, která lze uplatnit v různých částech světa těchto informací se také odvozují globální doporučení, která umožňují EU také multilaterální činnost. Za třetí je třeba se postarat také, aby velvyslanectví EU zastoupení EU spolupracovala s občanskou společností v příslušných státech na zpracování této strategie máme čas do roku 2012. Vyslanectví a zastoupení EU potom musí podat zprávy o vykonaných krocích. Za čtvrté, španělské předsednictví se zaměří především na individuální případy, které jsou mimořádně relevantní a které se vztahují na ženy, které byly znásilněny za páté, Španělsko jako předsednictví EU se postará také o to, aby genderová otázka a násilí na ženách se také řešilo v rámci dialogu o lidských právech s třetími státy. Jako příklad eh, můžeme říci, že toto téma se také probíralo na summitu EU Moldavska a také mm, zítra se koná summit EU Japonsko a tady se také tuto otázkou budeme zabývat. Za další EU bude aktivní na multilaterálních tématech, kde se, za, se probírají témata e, e, také ve vztahu k diskriminaci žen. Tady byla také mexická iniciativa v oblasti lidských práv. Byl zde zaveden mechanismus zkoumající, zdali existují diskriminující zákony proti ženám. Je jasné, že tyto mechanismy také musí působit v rámci celkových obecných lidských práv. Za sedmé, Španělsko jako předsednictví vždy se na všech schůzích zabývalo otázkou konfliktu proti ženám a také zabíjení eh, malých, eh, tedy ženských eh, miminek. A dále se budeme zabývat otázkou rovných příležitostí. A pak je tady ještě jeden bod, o kterém bych se chtěla zmínit. Španělsko ve své funkci předsední EU tedy udělalo opatření k desátému výročí E, schválení rezoluce 1325. Násilí na ženách v ozbrojených konfliktech to je pouze jedna forma násilí na ženách, ale to je velice mimořádně závažná záležitost. A tak se například brání usmíření po válečném konfliktu. EU zpracovala různé návrhy do eh, proto, aby rezoluce 13, 25, 18, 20, 18, 88 a 89 byly zapracovány do politik EU. Eh, jde o to, aby tato usnesení byla také aplikována v rámci zahraniční politiky EU. Tyto nástroje musí být však také dobře financovány. Dále bychom chtěli také upozornit na zpracování vnitrostátních plánů na provádění rozho- rezoluce 1325. Španělsko zpracovalo takovýto národní plán a ještě tři další země zpracují takovéto národní vnitrostátní plány. Generální tajemník vydal zprávu o násilí na ženách a dívkách a ta ukazuje, že zde je ještě hodně práce. Proto Španělsko předložilo konkrétní návrhy na intenzifikaci eh, činnosti EU. A zde se chci zmínit například také o spolupráci s belgickým předsednictvím ku příležitosti 10. výročí 1325 10. března se bude konat seminář v Madridu o provádění rezoluce 13, 1325 v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Estonská iniciativa tady má být zpracována zpráva o úspěších při aplikaci 1325 v NATO. Tady budou vydána také praktická doporučení pro aplikaci v budoucnosti a na závěr je to dohoda o tom, že rezoluce 1325 musí být více aplikována v rámci Peace Building Missions OSN. Na závěr bychom chtěli říci, že španělské předsednictví je přesvědčeno o tom, že boj proti násilí na ženách a boj proti diskriminaci žen je důležitý pro EU a pro členské státy také v oblasti lidských práv. Nejenom proto, protože toto jsou opravdu zvěrstva, ale protože se nic nedělá. Vlády neberou tyto to trestné činy na vědomí a je to zlo pro tyto státy a pro ekonomickou oblast těchto států. Mnoho vlád chce nyní uh, Eh, vykořenit tyto zločiny a proto začínají být aktivní. To znamená, že my musíme vlády a společnost upozornit na závažný stupeň těchto zločinů, především v, těchto, v těch státech, které nepovažují tento problém za velký problém, ale pouze za institucionální zvyklost je třeba bojovat proti násilích na ženách v jednotlivých etapách, to znamená prevence, podpora obětí a také potrestání zločinců. Toto se musí realizovat ve všech společnostech na světě. And, uh... A nyní uh, bych uh, dala uh, slovo naší poslední řečnici, určitě v poslední řadě, paní Veronik Arno, která je ředitelkou generálního ředitelství Evropské komise pro multilaterální vztahy a lidská práva. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím doplnit eh, k to, co tady eh, řekla zástupkyně mm, předsednictví. Samozřejmě mm, to, co tady budu říkat, je poměrně eh, skromné. Eh, jsem si vědoma rozsahu toho problému, eh, který tady potvrdila paní z Konga. Ta rezoluce 1325 už existuje 10 let a to bylo poprvé, kdy se zaměřila na Rada, bezpečnost, Rada bezpečnosti na násilí proti ženám v ozbrojených konfliktech. Kolegové říkají, že se to používá jako Mm, válečný nástroj už dlouhá léta, nebo dlouhou dobu. A, a teď máme takovou dohodu s generálním tajemníkem OSM, pan Kimunem, o tom, že bychom se pokusili uspořádat konferenci o této tematice. Nechceme ovšem žádné deklarace pouhé, ale praktický pokrok. A e, já mám ale mm, trošku problém s tím, že OSN e, zatím organizačně dobře nezajistila ty přípravy. E, došlo tam k ovšem k určitému pokroku a musíme se snažit na to tlačit i nadále. Minulý rok v listopadu poprvé OSN při debatě o Kongu přijala plán o k potírání násilí na ženách při odbraných konfliktech, obsahující sankce a monitoring. A teď eh, komisařka Wallströmová eh, má za úkol provádět eh, vyšetřování, což je pozitivní věc. V Ženevě na Radě pro lidská práva paní Pile zodpovídala za Kongo, ovšem nikoli pouze za Kongo a tam se ta debata stále více zaměřuje na násilí eh, mm, na ženách. Kolegyně ze Španělska hovořila o tom, co dělá Evropská unie na komplexním přístupu. A důležité je eh, říci, že máme celou řadu nástrojů a musíme je dát dohromady co nejefektivněji. Takže eh, v rámci těch tradičních instrumentů, jak uvedla kolegyně, Máme tam ty eh, nástroje pro, naléhavou, pro pomoc v naléhavých situacích a potom ty eh, další nástroje. Ty je třeba koordinovat všechny dohromady. Máme pravidelné debaty se členskými státy ohledně naplňování akčních plánů. Žanin říkala, že v Burundi a Rwandě eh, existují národní akční plány. Já jsem potěšená a překvapená vzhledem eh, k tomu, že tady máme 17 zemí, které mají oficiální akční plány, a to jsou většinou, akč- eh, to jsou většinou evropské země v Africe, eh, to myslím byla to mm, myslím byla Sierra Leone, Liberie a pobřeží Slonoviny. Takže je třeba toho ještě hodně dělat. Není to jenom otázka peněz, je to je otázka vzdělání a politické vůle a podpory. Eh, vy jste hovořila a eh, také o, eh, vím, že jste hovořila o mm, pohledu mm, obětí, ale musíme také hovořit o roli mm, armády, kterou v tom musí sehrát. Evropská unie má rozsáhlé partnerství v oblasti míru a bezpečnosti. Do UNIFEMu je zapojeno dohromady 12 zemí, včetně Konga a chceme mechanismus včasného varování, který se bude týkat také násilí na ženách. Beatriz, která hovořila za španělské předsednictví, také zmínila, že nám jde o dialog pro lidská práva, který bude vyzývat další partnery k zapojení. A v Africe zatím nestačí to, kolik lidí jsme do něj zapojili, kolik partnerů jsme do něj zapojili. Pokud jde o e, fungování v e, civilním sektoru, tak tady máme e, zóny po konfliktu, kde v posledních letech máme tedy v terénu experty v terénu na oblast genderové problematiky. Potom máme genderové kontaktní místo, a od roku 2012 budeme ten genderový aspekt uplatňovat eh, systematičtěji. Zvláštní pozornost se věnuje celé té genderové problematice a také jste hovořila o dětech. Kolegyně eh, Hauser říkala, eh, že znásilňování žen není jenom otázka mm, žen, ale i mužů. S obětmi jsou eh, také děti, eh, dívky, ale bohužel také i chlapci jsou obětí eh, tohoto typu násilí. Je ovšem třeba koordinovat činnost nestátních organizací. Některé se zaměřují na děti, některé na ženy. A když hovoříte o znásilňování širokých skupin, tak je třeba, aby tahli za jeden pro vás. Potom tady máme politiku, evropskou politiku bezpečnosti a obrany tam je také přidat určitý eh, rozměr. V Čadu a v Kosovu máme na místě poradce eh, v, z tohoto titulu. Skončím eh, takovým typickým problémem pro tento problém. Můžete podpořit prostřednictvím EDF a jako oběti, můžete školat, školit lidi, kteří se starají o oběti, ale klíčový je boj s beztrestností a také obnova bezpečnosti v dané zemi. Španělské předsednictví také hovořilo o programu Regisco. Jehož cílem je obnovit eh, systém eh, spravedlnosti v, eh, na východu země. Ten program Regisco se teď široce zaměřuje na otázku sexuálního násilí. Od března minulého roku existuje jednotka spolufinancovaná Švédskem a Británií, která se má zabývat touto otázkou a mm, nyní se snažíme koordinovat všechny členské státy. Na tomto základě společně s UNIFEMem a UNICEMem chceme eh, proskoumávat eh, řadu dalších eh, slibných variant a také je to v souladu s tím, co říká parlament. Eh, že, v, že, že máme zástupce pro naše vnější vztahy a s nimi musíme počítat. Proběhla taková průzkumná mise, eh, kterou zorganizoval generální tajemník Rady a specializované služby EU pro tuto otázku a eh, takovéto mise budou pokračovat a předpokládáme, že že také přinesou cené poznatky. Jak říkala paní Mukanirva, eh, je klíčové, aby se ta podpora eh, dostávala do terénu. Mně je jasné, že prostě tam neexistuje žádná infrastruktura, zdravotnická infrastruktura, soudní infrastruktura, nic takového. A já tento, toto poselství předám dál. Všichni říkáte, že že je třeba eh, být schopni reagovat na problém. Všichni se na tom shodnou, eh, na, na tom, že takovou trestnou činnost nelze tolerovat. Je třeba eh, také podporovat individuálně oběti a doufám, že během roku 2010 se to udělá více v této věci. Důležité také je, aby to armáda brala vážně. A zdá se, že eh, tomu tak je. A pokud to bude brát armáda vážně, tak eh, civilní populace to také bude brát eh, vážně. A za to já jsem ráda. Lidé mají instrukce, mají určitý soubor nástrojů a půjdou do toho. Také máme mm, vzdělávání policistů a tam musíme to poselství šířit také dál musíme spolupracovat eh, i s místními eh, nestátními organizacemi. Jak jste hovořila o eh, Kongu, tak existuje zvláštní plán, který vytvořil Evropská unie mm, na, v, v terénu, který umožňuje, aby místní nevládní organizace z Konga měly snažší přístup k penězům. Tam jsme snížili ty Prahy tak aby eh, mohli dostat eh, se s nás k penězům. Víme, že Kongo je obrovská země a je velice těžké toto pro lidi, kteří nejsou v Kinshase. Ale nicméně my máme eh, jednotky na východě země, jsou čtyři. A já jim budu signalizovat, aby byli kontaktním bodem pro oblasti Eh, pro ženy a eh, děti a také pro oblásky zdravotnictví a školství a spravedlnosti. Nicméně eh, Děkuji, že jste poukázali na tuto otázku. Myslím si, že letos je klíčový rok vzhledem k tomu desátému výročí 1025. Evropská unie má komplexní přístup. Kongo samo signalizovalo, že eh, je odhodláno vyvíjet úsilí v této eh, snaze a zvláštní eh, vyslanec banky Muna pro násilí na ženách by také pomohl. Nicméně jsem ráda za to, co tady kolegové, kteří fungují v terénu, řekli. My jsme hodně daleko, nicméně se pokoušíme efektivně reagovat navzdory tomuto faktu. Já bych teď ráda přivítala Heide Hautala naší paní předsedkyni. Rádi vás zase vidíme zpátky v Bruselu a teď otevírám diskuzi, kdyby se někdo chtěl na něco zeptat nebo poznamenat. Mám tady tři řečníky, Anna Gomaš, paní Bochler a Heidi Hautala. Takže paní Gornaš první. Ano, děkuji. Děkuji za to, že jste zorganizovali toto sezení, slyšení, které se věnuje tomuto velice důležitému Téma to a zároveň se musím omluvit, budu muset hned odejít. Není to proto, že by mě to nezajímalo, naopak, ale je to proto, že musím jít do podvýboru pro uh, obranu a bezpečnost a tam bude paní ministrině ze Španělska. Je to zrovna žena, takže také toto téma zajímá a já tam chci také nadnést toto téma. Chtěla bych říct, že to, co se děje v Kongu a jak nám řekly tady naše kolegyně, které jsou přímo v terénu, to se netýká jenom eh, Konga, to se týká Darfuru, Balkánu, vidíme to v řadě jiných regionů na světě, protože násilí na ženách a se stále častěji používá jako válečná zbraň. Je to takové naše selhání, je to něco, co se nám vrací stále nám OSN, nám jako mezinárodnímu společenství, protože my jsme to zanedbali, tento aspekt. Toto téma a nesebrali jsme se včas, abychom zabránili tomuto rozšíření. A já vím, že samozřejmě komise, španělské předsednictví dělá všechno pro to, aby se zvýšilo eh, povědomí o této tématě. Paní Arno o tom také hovořila. To je důležité samozřejmě, ale my potřebujeme udělat mnohem víc než jenom to. Ta situace v Kongu, ta přímo volá po nějaké naší aktivitě, po okamžitém činu. V Kongu eh, Spojené státy věnovalo velké prostředky finanční. Už několik let to dělá. Už v roce 2003 jsme měli misi Artemis v Kongu, potom v roce 2006 tam byla také mise eh, pro zabezpečení voleb, jsou tam policejní mise a tak dále, ale my vůbec nerozlišujeme. Ta situace se stále zhoršuje. Vlastně nepovedlo se našim misím nic zlepšit a je to proto, že jsme se nesoustředili právě na toto téma. Takže si myslím, že skutečně uh, Musíme zviditelnit tento problém a já samozřejmě souhlasím s tím a doufám, že paní Wallström eh, teď bude moci skutečně něco udělat, když je zodpovědná za tuto oblast, protože je bývalou komisařkou, takže eh, s ním můžeme spolupracovat. Ale myslím, že i my v parlamentu se musíme pokusit jak vyžadovat komplexnější, efektivnější přístup eh, k jednotlivým nástrojům, které máme k dispozici. A jak už bylo řečeno, máme jich spoustu a je těžké je mezi sebou nějak koordinovat. My jsme tady v Evropském parlamentu, v podvýboru pro lidská práva a něco už se možná prodiskutovávalo i ve v výboru pro obranu, protože tam se také probíhá Kongo, ale nikde jinde se to neprobírá. A my potřebujeme aby se to ještě probíralo výboru pro bezpečnost a obranu, pro samozřejmě výboru pro zahraniční věci a ve výboru pro, žensk, pro ženy, pro ženská práva. A já se chci zeptat, jestli bychom mohli udělat nějakou misi Eh, nejenom do Kinshasy. Já si myslím, že v Kongu jsme vlastně nebyli od roku 2006. Já mám na mysli nějakou misi, která by se prioritně zabývala těmto vzdálenými venkovskými oblastmi, kde tento problém je, a která by nám přinesla nějaký soubor návrhů, které by se týkaly tohoto tématu, abychom mohli lépe navrhnout nějaká konkrétní opatření a potom to konzultovat s radou a komisí. A já si myslím, že samozřejmě podpora obětí a Eh, zrušení beztrestnosti, to je velice důležité, ale myslím si, že se musíme soustředit na způsob, jak dát nějakou pravomoc a posílit situaci místních žen. A vzhledem k tomu, že muži jaksi v Kongu zatím nic moc, a tím myslím všechny muže, nic moc nezměnili, tak si myslím, že je na čase dát větší pravomoci ženám a posílit jejich pozici. A v Kongu byla řada žen, žen kandidátek a nebyly zvoleny. A my jsme je totiž nepodporovali pořádně a to je ten důvod. Takže musíme skutečně něco udělat, musíme vyžadovat od našich zodpovědných pracovníků, aby něco udělali proti například těžařským společnostem, řada z nich je evropských eh, nebo mezinárodních, aby nadále nevyužívali tyto ozbrojené zložky, ať už soukromé nebo státní, které jsou přitom zodpovědné za takovéto násilí na ženách. Já si myslím, že to je jediný způsob, jak můžeme něco změnit. Když se budeme soustředit, soustředit na toto, tak můžeme změnit mnohé v celkové bezpečnostní situaci Konga. A tady nám jde právě o to, aby pojmy bezpečnosti žen a zodpovědnosti za pod jejich ochranu, že by to mělo být skutečně velice vysoko mezi našimi prioritami, že bychom neměli jenom pořádat eh, všechny ty konference a hovořit o tom, ale že bychom skutečně se měli snažit přímo v terénu něco změnit. A já doufám, že naš, náš podvýbor, naše iniciativa, že budeme moci v co nejbližší době přednést nějaký konkrétní návrh. Děkuji, ano. Barbara má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně tato idea paní Gomeš je velice dobrá vyslat do Demokratické republiky Konto, Kongo spojenou společnou misi a jet především na venkov. Děkuji také španělskému předsednictví, že bere tato, toto téma vážně a předkládá různé návrhy v oblasti eh, prací proti proti eh, zločinnosti na ženách. Já doufám, že v této oblasti bude dále pracovat Belgie a Maďarsko další předsednictví a soustředí se na to. Vy jste již upozornila na to, jak je důležité, abychom podporovali malé místní nevládní organizace. Paní eh, Ano také hovořila o tom, že je důležité, aby malé nevládní organizace mohly být dotovány z různých komunitárních nástrojů. Můžete nám říci, jakým způsobem například tohoto nástroje by bylo možno využít pro práci na místě? Vy jste také zdůraznila, jak je nutné obhájce lidských práv podporovat, kteří se obracejí a zasazují proti sexualizovanému násilí, ať se jedná o ženy či muže, anebo také ty osoby, které se zasazují o ochranu v oblasti reprodukčních orgánů a bude zde také zpracována vlastní zpráva pro zlepšení činnosti obhájců lidských práv a tou se zajisté také budeme zabývat my zde ve výboru před určitou dobou jsme zadali studii, která má prověřit v parlamentu, co dělají různé nevládní organizace a do jaké míry tato realizace 13 eh, rezoluce 20 1325 je implementována jak v členských zemích, tak i mimo jejich rámec. Jak nyní slyším, tato rezoluce je chválena, ale její provádění není snadné. Možná, že bychom měli zvážit ve výboru, zdali bychom neměli zpracovat usnesení, které se bude zabývat minimálními normami pro implementaci této rezoluce. Možná, že by to byl dobrý příklad příspěvek k oslavě desátého výročí 1325 v říjnu a také by to podpořilo práci komise, tak abychom nebyli pouze spokojeni s tím, že dojde k ratifikaci této rezoluce, ale to jde především o aplikaci této rezoluce. Jsou to státy mimo EU a je velice smutné, že pouze 11 EU států 11 států EU tuto rezoluci ratifikovalo, ale bohužel Německo také musí ještě zde udělat určité práce na národní úrovni a zde skončím, ale chci jenom říci, že možná, že bychom měli zde ve výboru pracovat formou zprávy na implementaci této rezoluce. Děkuji. Hejde Hautala. Děkuji, děkuji, že si převzala za mě vedení této schůze. Já se omlouvám, že jsem přijela pozdě. Letadlo z New Yorku mělo tříhodinové spoždění téma násilí na ženách, především v ozbrojených konfliktech, také bylo intenzivně projednáváno v New Yorku na schůzi výboru pro postavení žen. Generální tajemník Ban Kinun se také detailně k tomuto tématu vyjádřil. To znamená, že my jsme na nejvyšší úrovni získali v OSN podporu pro toto téma. Já jsem také hovořila s komisařem Renem a s dalšími osobnostmi a hovořili jsme o tom, že je velice důležité, aby genderový aspekt se projevoval ve všech politikách lidských práv. Je důležité, aby ženy také se zúčastnili například eh, jednání, mírových jednání a také, aby vedli, měli vysoké funkce v různých útvarech. Také Španělsko jako předsednická země se velice angažovaně, velice angažovaně pracovalo na zasedání OSN. Byly tam předloženy různé návrhy, také nynější návrhy, které předkládá komise, musíme dále rozvíjet, neboť 1325 nám dává možnost zpracovat konkrétní plány a požadovat konkrétní akce. Je škoda, že pouze 17 zemí zpracovalo akční plán. Bývalá komisařka Wallström také byla akční, byla, působila v této oblasti, ale její mandát byl omezen neboť eh, toto téma ženy v ozb- eh, násilí na ženách v ozbrojených konfliktech je velice naléhavé a paní Wallström se snažila tak také o to, aby ženy se mohly eh, účastnit jednání o těchto problémech, ale bohužel příliš mnoho nedosáhla. Nadále zde přetrvává beztrestnost a toto téma je bezpodmínečně třeba pranířovat. Já jsem také konstatovala, že náš podvýbor zpracoval studii 1325 a tato studie byla přijata vel, s velkou pozorností. Tak chci podpořit to, co řekla paní Lohbil o vlastním usnesení. Děkuji. Děkuji. Nevidím, že by se hlásil ještě někdo do debaty k této věci takže se můžu vrátit k našim řečníkům. Jestli byste chtěli eh, zareagovat na ty návrhy, které jste tady slyšeli od kolegů, a také se eh, tak vás eh, poprosím o co největší stručnost, protože tam mám ještě další věci, paní doktorko. Tak já odpovím německy a pokusím se o stručnost. Myslím si, že je velice důležité, abychom zde ještě jednou podpořili Žany v tom, co říkala. Je třeba, aby kandidátky byly podpořeny přímo na místě. Existuje eh, velice málo političek v eh, Kongu a myslím si, že by bylo eh, dobré, aby EU také tako, tyto ženy pozvala do uh, Bruselu a ukázala jim, že se jich uh, váží a že jim pod, navízí konkrétní podporu pokud je o spolupráci s místními nestátními organizacemi, eh, to eh, nemůžu přehnat zdůrazňování eh, této věci. Jsem moc ráda, že paní Ano i španělské předsednictví zde přišly s tolika návrhy. Já bych byla moc ráda, kdyby kdybychom se v určitou danou dobu znovu mohli konkrétně pobavit o tom, co bylo možné, co nevyšlo a co šlo prosadit. A já bych vás opravdu poprosila o to, aby jste to, co eh, zůstalo jenom na papíře, abyste eh, se snažili to eh, prosazovat i na místě, protože abyste se vždycky obraceli na místní lidi z terénu, aby se nedělalo nic bez té místní znalosti. Dále si myslím, že je důležité říci, že eh, by bylo dobré mít minimální standardy pro to naplňování programů, co by evropský příspěvek. Já si myslím, že to je hlavní problém. My jsme všechno napsali do příslušných dokumentů, co je třeba od Pekingu se všemi těmi rezolucemi ale eh, mm, co jsou nám na místě platná slova, když eh, kontrolujeme naplňování těch programů, když eh, nekontrolujeme, jak zejména v Kongu se chová každý den policie a i justice. Kontrola a ehm, monitoring jsou tedy nejdůležitější. Ještě bych zopakovala jak je eh, tedy důležité mít zvláštního eh, zástupce pro tuto eh, problematiku, který bude moci spojovat ty pravomoci a to prosazování do jedné osoby, v jedné osobě, tak aby to neděl neměli na starost jenom lidé, kteří mají spoustu jiný, jiných věcí na starosti a na práci. Já si tedy myslím, že by se tohle mělo všechno svázat v jedné osobě, ta a mm, tahle problematika. Čili e, bude třeba e, konkrétně svázat ty e, pravomoci. Také velice lituji toho, že máme jenom 11 akčních plánů v Evropě. Ostuda pro Spolkovou republiku Německo, že se tomu brání už léta, že to nepovažuje za důležité že eh, by měl být eh, německý národní akční plán. Už jenom proto, že eh, v evropských zemích utíkají pachatelé této trestné činnosti bez potrestání. Teď jsme zjistili, eh, že eh, v Německu dlouho mohl agilně eh, fungovat jeden člověk, který zodpovídal za spoustu masakrů a měl v Německu azyl. A zodpovídal přitom za masakry na místě v Africe. A takoví lidé sedí také v Paříži je také třeba zjistit, jestli eh, třeba eh, Belgie eh, neskrývá podobné zločince. Existuje tedy spousta spletitých pravomocí, které si myslím, že bychom měli narovnat a mm, soustředit na jedno místo. A omlouvám se, ještě poslední věc. Hovořili jste o Euforu, o misi EU, kde byly poradkyně k genderu. Já bych k tomu řekla ještě jednu věc jsme v úzkém kontaktu s Charlotte Isaacson, eh, která, eh, co by švédská poradkyně, eh, byla v Kinčase. Ona obdržovala každý den z stížnosti od eh, vojínek mezi, z mezinárodních eh, jednotkách na obtěžování eh, ze strany vojáků těch mezinárodních jednotek a neexistuje žádné jiné místo, kde by si mohli stěžovat. To znamená, že u EU takovéto místo nemáme pro zahraniční vojínky. Natož Eh, aby nějaké takové místo, kde si budou moci stěžovat, měly koňské ženy a dívky. Když eh, jsou například obtěžovány eh, zahraničními vojáky nebo dokonce znásilňovány. Já si myslím, že taková poradkyně pro otázky genderu nestačí. Potřebujeme nějaké místo pro adresování stížností. A dokonce by to měl být někdo z Bruselu tady Monin byla jediným eh, člověkem, eh, eh, v pora, jediným poradcem v, ter, v terénu, která, ne, která neměla žádnou oporu v Bruselu. Dobrá, děkuji vám, paní doktorko. Hauserová, a teď paní Lorenza. Děkuji vám a děkuji za všechny vaše připomínky, velice pozitivní připomínky k snahám španělského předsednictví v této oblasti. Když se podíváme na to, co říkala paní Gomez, a na to, že je třeba, aby Evropská unie hm, sladila to, co dělá v terénu a to, co píše na papír a to, co dělá eh, také v eh, Demokratické republice Kongo, tak eh, my, my o tom víme jako předsednictví Evropské unie. A už dříve jsem hovořila o vývoji místní strategie na, na straně evropských delegací a, a zastoupení Evropské unie v terénu. A to v úzké spolupráci s občanskou společností. My si myslíme, že oni jsou ti nejlépe postavení k tomu, eh, aby něco takového mohli udělat. Takže v reakci na vaši otázku můžu říci, že místní strategie může dobře přispět, může silně přispět eh, k tomu, aby naše činnost na, v terénu byla soustavná. Já doufám, eh, že naše priority budou zachovány i během nadcházejícího předsednictví. Belgie a potom Maďarska. My s nimi už se spolupracujeme a jsme si eh, zcela jisti, že tyto místní strategie budou zachovány. Eh, první eh, revize těch strategií bude na pořadu v roce 2012 a zaměstnanci, kteří tam rotují, pořád eh, budou zachovávat určitou kontinuitu při boji proti násilí na eh, ženách, zejména mimo konflikty. To není zase taková priorita pro Španělsko, nicméně je to priorita pro Evropskou unii a to eh, jdoucí napříč různými dalšími oblastmi. To bylo také jasně konstatováno naši, naší vysokou zmocněnkyní paní Ešnovou. Potom eh, jsou tady ty minimální standardy pro naplňování rezoluce 1325. Hmm, existuje celá řada iniciativ k vypracování těchto eh, minimálních standardů, například UNIFEM na nich pracuje, analyzuje a eh, navrhuje globální ukazatele, kterými by bylo možné uh, naplňování eh, a prosazování 1325. -ky. Oni to předloží eh, Radě bezpečnosti v Dubnu a, a bude zajímavé sledovat, k čemu tohle celé povede, protože se do toho Evropská unie intenzivně zapojuje. Děkuji eh, paní Lorence a paní mm, Erno. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom navázala na to, co řekla zástupkyně španělského předsednictví. My ano, spolupracujeme s UNIFEMem, vypracujeme dotazník, který bude zaslán všem 18 misím Evropské unie a i všem delegacím EU v, v zemích, kde probíhá konflikt nebo kde byl nedávno ukončen. A potom tady se budeme snažit vypracovat všechny ty možné ukazatele, které nám umožní měřit, jakým způsobem je tady uplatňována eh, rezoluce 1325. My jsme naše stanovisko ještě nezměnili. Samozřejmě my jsme se snažili rozšířit mandát vyského představitele OSN. Bude to asi muset procházet postupně, budeme se muset zatím vystačit nástroje, které máme a e, tam to nějak rozšiřovat. Děkuji. Paní Žanin Tispambu. Ano, děkuji paní předsedkyně za slovo. Já bych chtěla ještě něco vysvětlit, pokud jde o ten národní akční plán uplatňování 1325. -ky. My v tuto chvíli pracujeme na provádění, tady Rwanda a Burundi pracují na provádění nařízení rezoluce 1325, takže máme takový regionální akční plán. Týká se to skutečně jenom těch tří zemí v oblasti Velkých jezer. V srpnu v, proběhlo v Burundi velice dobře zdokumentované setkání těchto tří zemí, ale v rámci konference pro mír v této oblasti bychom možná mohli e, začlenit i těch jedenáct dalších zemí, které už mají národní akční plány a abychom poprosili země v této oblasti, abychom, aby nejdříve vypracovali jednotlivé státy své vnitrostátní plány a potom teprve, aby byl vypracován nějaký regionální plán, který by eh, zahrnoval Burundi, Rwandu, Kongo, Angolu, Keniu, Lidovou republiku Kongo, Sudán, jedno, jedna země mi utekla. Kdo, která to je? My všichni samozřejmě oceňujeme tu skutečnost, že ten proces už začal, že už se vyvíjí regionální implementační plán, protože zatím se ukazuje, že se v tuto chvíli ještě nedá ten akční plán uplatňovat na celý náš region. Děkuji. Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat všem našim řečníkům a také kolegům, které se účastnili této rozpravy. A po... teď několik poznámek, pokud jde o následná, následné kroky. Už jsme zmínili, že v září bude desetileté výročí od té doby, kdy rezoluce 1325 OSN byla přijata. A také jsme zmínili, že Dua vypracovalo studii o implementaci politik EU eh, po přijetí rezoluce 1825 a eh, týkalo se to také pokynů EU, které se týkají žen ve válečných konfliktem. Takže my se samozřejmě ještě vrátíme k tomuto tématu, už budou výsledky studie prezentovány a to ještě do září. Dále, pokud jde o finanční zdroje a nástroj stability, Potom autorka, autor naší studie byl, se účastnil této práce, eh, aby byl dosažen komplexní přístup, jak zde bylo zmíněno, zpráva o eh, misi, misi v Kongu, a v té misi o Kongu, ve zprávě o misi Kongu, naše autorka tady eh, říká, že neexistuje žádný rozpočet, žádná konkrétní položka v rozpočtu na aktivity, které se týkají specificky žen. Takže jakékoliv tyto aktivity by ze strany členských států EU vyžadovaly další dodatečné zdroje. To je přímo citace z té zprávy. Vedly se dlouhé diskuze o e, toho nástroje stability a proto je důležité mít člena ve skupině RUA a já předpokládám, že toto se tady vezme v úvahu Dále, pokud jde o specifickou situaci v Demokratické republice Kongo, to musí být skutečně priorita, naprosto jasná priorita eh, v dokumentech, které se týkají jednotlivých zemí, o kterých jsme diskutovali. A také bychom měli vzít v úvahu skutečnost, že v Kongu proběhnou letos volby a k té situaci v Kongu se ještě vrátíme pravděpodobně ještě později v letošním roce. To je tady z mé strany vše k tomuto tématu, k tomu, tomuto bodu na našem pořadu jednání. A teď se tedy přesuneme dále k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je politika EU na podporu obhájců lidských práv. Spravodajkou je paní předsedkyně našeho podvýboru Heide Hautala. Příslušným výborem je výbor pro zahraniční věci a dnes budeme projednávat návrh zprávy. Takže paní Hautala, Hautalo, máte smlovo, slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ten text, který máte před sebou, a já doufám, že jste si našli příslušné jazykové verze, tak ten text je v podstatě podobný tomu, který byl představen jako pracovní dokument na našem jednání, tuším, v lednu. Nicméně, když se podíváme na, ten, na ty konkrétní návrhy, které tam byly začleněny, tak já bych nejdříve chtěla poděkovat za ten vstupy ze strany řady představitelů občanské společnosti a i ostatních institucí EU jsem také velice ráda, že španělské předsednictví zdůrazňuje důležitost ochranu zastánců lidských práv a také vidím, že i komise se zajímá o další hlubší spolupráci a koordinaci s parlamentem v této oblasti. Takže já doufám, že ty návrhy, které jsme představili v, tom, v této zprávě, už mají dostatečnou podporu na to, aby byly přijaty a prováděny. Ale samozřejmě toto je teprve návrh zprávy a ještě máme čas o tom popřemýšlet a případně tam zahrnout nové myšlenky. První část návrhu se týká možností v rámci Lisabonské smlouvy a uvidíte tam, že některé návrhy jsou namířené na vysokou představitelku, která by ve své práci měla také zahrnout ochranu zastánců lidských práv do své práce a to několika způsoby. Například by měla zajistit, aby skutečně byly ochrana opatření uplatňována a měla by do, dozírat na místní úrovni na to, aby obecné pokyny byly skutečně eh, uplatňovány, tyto obecné zásady byly nedávno eh, revidovány. Skutečně musím říct, že máme tady určitý informační deficit, že my máme řadu obecných pokynů a dalších nástrojů, ale neuplatňují se skutečně, takže to, to je jeden, jeden z důvodů, proč jsme zahrnuli toto nařízení sem. Dále tady máme bod o tom, že eh, služba pro vnější činnosti by měla dozírat na ochranu zastánců lidských práv. A bod číslo sedm tam vítáme požadavek španělského předsednictví eh, na to, aby, aby byla vytvořena funkce místního kontaktního úředníka pro všechny mise. To je velice důležitý bod a dále se naše návrhy týkají potřeby mít komplexnější a ucelenější přístup v rámci evropské politiky v oblasti lidských práv. Například tam máme návrhy, které se týkají pravidelných výročních setkání mezi obhájci lidských práv a diplomaty. To by mohl být velice dobrý způsob, jak nejenom zvýšit povědomí diplomatů v terénu o tom, jaké potřeby tam jsou a jaké jsou jejich povinnosti ve vztahu k zastáncům lidských práv, ale také by to mohlo vytvořit takový kanál, takový, eh, kterým by zastánci lidských práv se mohli spojit se zástupci Evropské unie. Eh, samozřejmě víme, že ženy za, za stánkyně lidských práv se setkávají s řadou rizik ve své práci a je tady také něco o tom, že třeba, aby evropský dialog o lidských právech byl účinnější, efektivnější. A myslím si, že v této oblasti je skutečně ještě toho třeba hodně udělat a zajistit, aby tyto dialogy o lidských právech skutečně byly uplatňovány, aby byly brány v úvahu na úrovni jednotlivých jednáních na vysoké úrovni mezi Evropskou unii a třetími zeměmi. Zdůrazňujeme tady také potřebu, aby existovala, aby nezávislé organizace představující občanskou společnost byly také začleněny do tohoto dialogu o lidských právech a že je i nadále třeba hovořit o jednotlivých případech, konkrétních případech porušování lidských práv, eh, zastánců lidských práv anebo jejich šikanování v odstavci 17 je jedna myšlenka, která konkrétně hovoří o tom, že seznam jmen takovýchto jednotlivců by možná zlepšil dopad takovýchto politik Evropské unie a zviditelnil by jednotlivé případy. Já jsem si plně vědomá toho, že někdy by to mohlo být problematické, ale je řada případů, kde publicita je právě to, co chybí a co je potřeba. Samozřejmě v některých případech je třeba být diskrétnější, vzít v úvahu rizika, která by publicita mohla přinést eh, konkrétnímu zastánci nebo zastánkyni lidských práv. Doufám, že budeme nadále samozřejmě spolupracovat s zastánci evropských, tady, pardon, lidských práv v rámci toho evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, že jim budeme poskytovat eh, konkrétní přímou podporu a tak dále. Třetí část se týká transparentnosti a zviditelňování jako ochranného opatření. Eh, já už jsem říkala právě eh, něco o těch dialozích o lidských právech, že v některých případech by mohlo být prospěšné zveřejnit konkrétní jména jednotlivců, jejichž lidská práva jsou podporována pardon, porušována a to by mohlo tady zlepšit viditelnost činností, které Evropská unie eh, podniká v této oblasti a zviditelňovat jednotlivé ty případy by mohlo skutečně sloužit jako dobré ochranné opatření. Opět tady apelujeme na vysokou představitelku, aby se soustavně setkávala se zástupci, se zastánci lidských práv, když cestuje do třetích zemí a to doufám, že zatím se všichni můžeme, že se všichni můžeme připojit k tomuto eh, k této výzvě, protože myslím, že ten, ta pozice vysoké představitelky se stále ještě formuje v tuto chvíli, že by od začátku mělo skutečně být jasné, že očekáváme, aby v této oblasti jak si byla statečná, aby soustavně pozorovala situaci v těchto zemích a aby se setkávala se zastánci lidských práv během svých návštěv ve třetích zemích. Eh, dále tady zmiňujeme eh, síť Sacharovovy ceny, která byla založena v roce 2008. To je taky jeden, eh, jedna z cest, jak zlepšit ochranu zastánců lidských práv. A poslední část těchto návrhů od odstavce 23 dále. Tam vlastně hovoříme o tom, že je potřeba mít cílenější přístup, takový cel, ucelenější přístup, po kterém my tedy voláme v těchto odstavcích. A také tam zmiňujeme návrh manuálu pro vyřizování žádostí o víza a změn v už vydaných vízech, která tento manuál, tento návrh už existuje a měl by být využit k tomu, aby zastánci lidských práv v naléhavých případech mohli opustit svou zemi a hledat ochranu. Já si myslím, že náš výbor by měl uspořádat nějaké Eh, setkání s představiteli členských států, to není tady v tom textu mimochodem, a tam by se mělo diskutovat právě o nějakých zjednodušených eh, vízových postupech pro zástánce lidských práv a tak dále. Eh, dále tam zmiňujeme a vyslovujeme uznání spolupráce s českým předsednictvím, které ve své době podporovalo projekt Shelter Cities. Já vím, vím že existuje řada dobrovolných programů, které uh, se soustředí na tento projekt Shelter Cities, to je vlastně dočasná ochrana eh, pro zastánce lidských práv a veřejná ochrana pro ně, pokud je to nutné. Takže já si myslím, že prostřednictvím tohoto návrhu skutečně můžeme umožnit, aby se jednotliví aktéři spolu setkávali a aby se celá ta eh, aktivita jak se soustředila spíše na ty myšlenky, které přineslo české předsednictví. Bylo zajímavé, že v lednu během slyšení se ukázalo, že jednou z hlavních iniciativ eh, španělského předsednictví, že vlastně se španělské předsednictví nebylo vůbec vědomo toho, že eh, české předsednictví už začalo eh, s touto iniciativou a že zástupci občanské společnosti si také nejsou vědomi, takže já si myslím, že toto by mohlo pomoci lepší spolupráci. Dále bych chtěla ještě zdůraznit v této části zprávy, že je potřeba lepš, lépe spolupracovat tedy mezi jednotlivými evropskými organizacemi a organizacemi na, evropsk- na mezinárodní úrovni. Protože nejenom Evropská unie se zabývá ochranou zastánců lidských práv, ale samozřejmě je to také Rada Evropy, OSN a celá řada dalších organizací a iniciativ občanské společnosti. Myslím si, že to jsou asi tak ty hlavní myšlenky. Nebudu tady probírat konkrétně každé jednotlivé ustanovení a těším se samozřejmě také na eh, připomínky stínových zpravodajů. Myslím, že je to tady paní Šárke alespoň. Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Naši stínoví zpravodajové jsou Láslo Tokeš, který není přítomen, Vittorio Prodi, který také není přítomen, ale na začátku schůze tady byl a nechal tady své písemné připomínky a paní Maria Šanke za liberály. Takže chci se vás zeptat, zdali se někdo chce k tomuto předloženému návrhu vyjádřit. Mezitím vítám zde delegaci obhájců lidských práv z nadace Euromedu. To je eh, organizace lidských práv v rámci Euromedu. Máme zde dva zástupce této organizace, pan Azami, což je předseda této nadace a mezinárodní tajemník eh, Mezinárodní organizace pro lidská práva a také další kolega zastupuje síť a nadaci Euromedu. Proto se vás ptám, zdali se nyní chcete ujmout slova. Prosím, můžete. Pan Eliazami, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Paní zpravodajko, dámy a pánové, děkuji vám, že se dnes můžeme k tomuto tématu vyjádřit. Tato zpráva je, má strategický charakter a má velice aktuální charakter, je nyní zpracovávána v době schválení Lisabonské smlouvy, kdy se také zakládá zahraniční či vnější služba EU. Já zde hovořím jako předseda nadace Euromedu pro ochranu lidských práv. Je to nadace, která byla založena sítí Euromed pro lidská práva. Je to nezávislá nadace, jedná se o finanční podporu obhájců lidských práv kteří se dostanou do těžké situace, nebo těch obhájců lidských práv, kteří nemají možnost získat jiné finanční prostředky. Zdůvodnění je také ve zprávě, anebo jsou to lidé, kteří se zabývají ožehavými otázkami v regionu, tedy například osobními právy. Je to nadace, která působí vedle národních a mezinárodních organizací, my se zabýváme výhradně výlučně financováním. Jak již jsem řekl, tak se zabýváme pouze financováním. Správní rada se skládá z obhájců lidských práv, kteří se skutečně vyznají v problematice, kteří již více než 25 let se zabývají tímto tématem. Kolega Anime Gali se vedl oblast Severní Afriky a také Human Rights Watch a nyní se zabývá stejnými úkoly v Mezinárodním justičním svazu. My působíme tedy, jak jsem řekl, na finanční úrovni a také se snažíme posílit spolupráci s partnery. Pracujeme především v Alžírsku, Tunisku, Egyptě a Sýrii. Tyto země také navštíví v brzké době paní Ešten. Je nás 200 a máme milion 200 tisíc euro k dispozici. Tyto finanční prostředky jsou z EU. Dám vám nyní jeden příklad. Konaly se různé konference Lig pro lidská práva díky naší Um, příspěvkům a také bylo možné díky naší pomoci uh, vy dávat zprávy. Také jsme pomohli, pomáháme rodinám, dáváme jim k dispozici také léky a podobně. Nyní předám slovo svému kolegovi, protože on je ten člověk, který se v tom nejvíce vyzná, on, jeho dům byl nedávno obklopen policií v Tunisku a e, nemohl se dostat do, on se nemohl dostat do svého domova a potom držel hladovku. Dámy a pánové, to, co právě kolega řekl. Já beru tuto zprávu pozitivně na vědomí. A um, myslím si, že je nesmírně důležité, eh, že se s touto zprávou setkáme právě v tuto chvíli. Víme, že eh, to není nic eh, snadného zpracovávat takovouto zprávu. Já nechci lidi odsuzovat předem, ale musím říci, že nem, jsme dostali žádnou příležitost k kontaktu s obránci, eh, mezi obránci lidských práv a eh, španělským předsednictvím. To velice lituji, protože španělské předsednictví nás přijalo v Madridu. Já eh, se pokusím to teď co nejvíce eh, zkrátit. Za prvé, je třeba zdůrazňovat eh, svobodu schromažďování. To je velice důležité v našem regionu. A také při dialogu o lidských právech je důležité, aby se hovořilo neustále, explicitně o zlepšování právu eh, na svobodu eh, schromažďování. To musíme dávat neustále na pořad. Já si myslím, že tady se nám hodně poukazujete na určité otázky, ale zdůraznil bych, že v oblasti Středního východu a Afriky je eh, stále více asociací, které chtějí které fungují jako hm, kvazi nestátní organizace, a které eh, jsou považovány za výlučné zástupce občanské společnosti. Musíte dávat, eh, dělat rozdíl mezi občanskou společností a úslužnou, podlézavou společností. Jsou eh, Eh, zprávy z těchto oblastí o eh, hrozbách jednotlivým eh, rodinám a i těmto konkrétním organizacím, těm skutečně nestátním organizacím. A vždycky naše úsilí jde jenom po povrchu. A je zřejmé, co dělá OSN v Tunisku a v Alžírsku. Je velice obtížné, aby eh, člověk získal nárok na nějaké prostředky. Eh, dokonce i ženské asociace v naší eh, zemi mají za cíl číslo jedna podpořit obránce lidských práv, kteří nedostali peníze z Evropské unie. Potom další věc jak my to vidíme, je potřeba eh, podpořit eh, příměji obránce eh, lidských práv a pomoci nezávislé občanské společnosti lépe fungovat. A už se dostávám ke konci, paní předsedkyně, ještě pouka- ke konci tedy, já dostávám, ještě poukážu na jednu věc. A sice ochrana a, a azyl pro obránce lidských práv. Pokud se podíváte na bod I a bod odstavce 2 a 3, tak se tam hovoří o potřebě překonat no, dostat se k nějaké systematické politice ochrany. Zejména tam, kde jde o obránkyně lidských práv. V odstavcích 25 a 26 se, hovoří o, o vízech v naléhavých případech. A odstavce 29 až 31 pojednávají o jednotných kontaktních místech pro eh, obránce lidských práv, o eh, jejich přístupu k určitým databázím. Je třeba eh, více vyjasnit tyhle ty věci. Všechny ty uh, uh, věci my silně podporujeme a doufáme, že budou efektivně uplatněny nebo naplněny co nejdříve. A to systematicky. Doufám, že mm, budeme eh, schopni k tomu užitečně přispět, zejména když řešíme Eh, takový problém eh, v implementaci, ten, tu propast v implementaci. Takže eh, zaprvé chtěla hovořit Maria Šalke, stínová zpravodajka z ALDE. A pan Kredy potom. Děkuji paní předsedkyně a děkuji hostům za jejich vysvětlení. Já bych vám ráda také poděkoval a za pěkný návrh zprávy. Myslím si, že mm, komplexní a mm, Myslím si, že je třeba tam dodat právě eh, eh, tu zmínku o citlivých místech, na těch, eh, když už se píšou nějaký, nějaké seznamy. Dále bych chtěla dodat, že my se budeme zaměřovat na to, jak by ochrana obránců lidských práv byla začleněna do služby vnější akce. Jak by, to, jak by to mělo fungovat? Myslím si, že je třeba integrovat ten přístup a zkomplexnit ho tak, aby tito lidé také byli chráněni v, chráněni v rámci e, v politiky tvorby a udržování míru. Například to se také týká e, naší vnější akce. Potom je tady e, takzvaný rozměr online. O tom se tady také hovoří, to si myslím, že je dobré, ale nemáme ještě úplně rozvinuté instrumentárium pro eh, například svobodu projevu online. Tím se musíme zabývat také trochu obecněji. Měli bychom spolupracovat eh, s eh, novou komisařkou pro digitální agendu. Vzhledem k tomu, že víme, jakou roli může hrát svoboda projevu na internetu, tak také se můžeme zabývat tím, jak to může pomáhat k prolamování tabu v oblasti ženských práv například tím je třeba se určitě eh, zabývat intenzivně a, a zvyšovat povědomí i tady v našich institucích v Evropě. Dále mě napadá otázka důvěryhodnosti. Když chceme hovořit eh, se zbytkem světa, tak eh, se musíme zabývat tím, jak to máme s lidskými právy u nás doma. A ptám se tedy, jaké nástroje máme pro sebe domů a jak eh, eh, interně eh, řešíme standardy v oblasti dodržování lidských práv v Evropské unii, když už poučujeme o tom zbytek světa. Potom tady máme dnes dopoledne jsme hovořili o obchodě a lidských právech a to si myslím, že bylo velice užitečné, protože obchod samozřejmě lze použít i jako určitý nástroj, jako Eh, politi- pro politiku Sukrova Biče a například pro Irán. A otázkou je, jestli nespolupracovat s nějakým, eh, se světem podnikání, se světem průmyslu, při navazování určitého dialogu, aby se to nějak nespraved... Eh, jestli by ta spolupráce neměla být pravidelnější. Myslím si, že si navzájem můžeme velice pomoci. Pokud jde o členské státy, tak eh, víme, že se stále více zkoumá eh, efektivita rozvojové pomoci a eh, programu zahraniční politiky pro lidská práva. Takže tady je důležité například mít konkrétní měřítka. Další věc je vydávání víz pro ochránce lidských práv. Já jsem se v Nizozemsku na tohle ptala v parlamentu. Je to také určitý problém a týká se to toho, jak můžeme pomoci členským eh, státům, nebo jak jim můžeme připomenout jejich eh, závazky. Já jsem zvědavá, eh, co tedy budeme moci mít za závazky, tak aby obránci lidských práv hm, nezůstali jenom hezkým tématem debat, ale nebyli opomíjeni. V tomto smyslu eh, se musíme zabývat tím, jestli eh, politika členských států je eh, kom- koherentní, ale jestli se také navzájem doporuč, doplňuje. I různé členské státy se totiž můžou z otázek nějaký, nějaké domácí citlivosti zabývat různými aspekty lidských práv. Takže jak soustavnost, tak vzájemné doplňování eh, je věc, kterým bychom se mohli eh, zabývat. A potom tady bude eh, transatlantická debata řešení otázky lidských práv. Takže to je všechno a já se sami těším na další spolupráci, tak abychom tu zprávu mohli ještě zlepšit. Děkuji vám. Kristian Prede. Děkuji, paní předsedkyně. surprinde deci în, primul rând um, um, la rugămintea domnului Laszlo Tökes, care este shadow raportor. Děkuji vám. Na uh, žádost uh, kolegy Tekeše, který je uh, za EPP zpravodajem a nebyl schopen dnes se zúčastnit, bych tady rád řekl jednu věc a potom bych chtěl hovořit ještě o jedné věci. Pan Tekeš mě poprosil, abych eh, vám řekl následující. Za prvé eh, chce eh, poblahopřát paní Hatale k její zprávě. Myslí si, že rozhodnutí výboru nechat zpracovat takovouto zprávu je také vhodné, protože to práva jsou samotným základem Evropské unie. A pin, eh, pan Tekeš chce také říci, že obránci lidských práv jsou eh, klíčovými faktory změn nebo vyvolá, při vyvolávání změn v daných zemích, takže eh, demokratické země mají obrovskou povinnost podporovat obránce lidských práv a bránit je. Máme tady celou řadu námětů k té zprávě. Eh, první eh, námět tedy mm, od mého kolegy je následující. Pokyny k lidským právům z roku 2004, eh, revidované v roce 2008, tak tam si pan Tekeš myslí, že bychom měli mít nějakou politiku pro uh, lepší prosazování obsahu těch pokynů z roku 2008. Pan Takeš si myslí, že stávající instrumenty by neměly být podceňovány, měly by se naopak plně využívat. Potom eh, druhý podnět až 16 milionů eur bylo v letech 2007 až 10 uvolněno na podporu lidských práv v rámci Evropského nástroje pro ochranu lidských práv. Taková částka je jasným signálem toho, že ta věc se bere opravdu vážně v Evropské unii. Pan Terkeš se eh, eh, domnívá, že nestátní organizace, které jsou eh, vybrány co by příjemci těchto eh, prostředků musí mít eh, zkušenost eh, v této oblasti už z minulosti. Takže ty minulé zkušenosti jsou nezbytné k vytvoření skutečných projektů na efektivní ochranu lidských práv. Dále můj kolega z EPP se domnívá, že počet setkání mezi obránci lidských práv a diplomatů EU, ze zemí EU tedy, by se měl zvýšit. Je třeba pravidelnějších, častějších kontaktů mezi obránci lidských práv a zástupci e, členských států EU. Tolik tedy e, chtěl pan Tegeš, abych tady jeho jménem e, řekl. A pokud mohu já, tak bych si dovolil sám za sebe přijít s i námětem jedním. Myslím si, že eh, ten dokument eh, paní Hadali je velice dobrý, ale v odstavci 25 by bylo možné eh, zahrnout tam další věc. Nové delegace EU e ve třetích zemích by měly doporučovat členským státům udílet Eh, víza pro naléhavé případy. Protože v bodě 25 se hovoří o eh, koordinaci mezi členskými eh, státy, tak aby bylo možné vytvořit politiku pro vydávání těch víz v naléhavých situacích. Tam, kde to funguje, tam to funguje velmi dobře. Ale musíme vyzvat k vytvoření systému pro vydávání eh, těchto nouzových víz. A nemůžeme nechat členské státy, eh, aby eh, se sami rozhodovali o tom, kdy, roz, kdy udělit takové výzum, nebo ne, musíme jim pomoci. Děkuji, pan, pane Bredo, dále pan Zemke. Zacznę od tego, że przyłączam się do wszystkich gratulacji, jakie tu zostały skierowane pod adresem. Děkuji. Chtěl bych na začátek já bych eh, rád eh, řekl, že tento eh, materiál je opravdu zpracován velice dobře, takže nehovořím o těch obecných věcech, ale budu se soustředit pouze na dvě důležité oblasti, které je třeba také vnímat pragmaticky. Za prvé je tady ochrana a, a pomoc pro eh, eh, obránce lidských práv. Je důležité, abychom nejenom v politickém eh, smyslu toto jsme dělali, ale také v morálním. Hmm, na ně musíme myslet a pomáhat jim. A myslím si, že je, jsou dvě oblasti, kde bychom mohli dosáhnout pokroku. Za prvé, v Evropské unii každý půl rok se mění předsednictví. To je problém. My už jsme toho svědky dlouhou dobu a jednotlivé státy, které zastávají tu funkci eh, půl roku, dávají vždycky odlišnou důležitost eh, otázce lidských práv. Teď máme poměrně štěstí, protože eh, španělské předsednictví této otázce dalo velkou prioritu, ale já bych chtěl eh, nadhodit, že potřebujeme větší kontinuitu té práce předsednictví. Je dobré, že máme v současné době tento mechanismus a že je povinné eh, vést ty kontakty mezi třemi různými předsednictvími po sobě jdoucími. Takže tady máme určitou kontinuitu po 18 měsíců, ale i tak bych vyzval k tomu, aby obrana lidských práv a starost o um, obránce lidských práv a aby eh, se tím nezabývalo vždycky jenom jedno předsednictví, ale také všichni ostatní. V současné době v Evropské unii eh, se nacházíme eh, v mimořádné mm, době. Už 10 až nebo 10 až 20 měsíců se vede, vedou určité rozhovory na straně evropské diplomacie a já nevím, jestli eh, bychom eh, neměli eh, zdůraznit otázku, tuto otázku ještě víc. Měli bychom každé zemi zdůraznit, že potřebujeme speciální subjekty, které se budou zabývat ochranou lidských práv a také těch lidí, eh, kteří eh, lidská práva brání v terénu. Když eh, teď promeškáme tuto příležitost, tak se obávám, že se už se k tomu nikdy nevrátíme. Děkuji. Pan Gorec, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám čtyři takové body, které bych chtěl přednést. První se týká odstavce 6 Samozřejmě musím na začátek ještě poblahopřát eh, paní zpravodajce, vlastně než začnu s těmi konkrétními body. Takže děkuji vám, paní zpravodajko, za tuto vynikající zprávu. Je skutečně velice uspokojivá, jak řekli už ostatní. Takže první můj konkrétní, moje konkrétní připomínka se týká odstavce 6. Možná to budete chápat, paní zpravodajko, jako takovou trošku kritiku, ale my máme vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zároveň je to místo předsedkyně komise a má na starosti službu vnější činnost a to by mohlo zlepšit eh, spolupráci na straně Evropské unie. To vy tam říkáte. A vy tam té službě vlastně přepisujete pozitivní eh, vlastnosti, které ještě nebyly dokázány. Takže já si myslím, že je to takové trošku předčasné jim jak si takhle uznat už předem, eh, co všechno se jim povedlo, když vlastně eh, Lisabonská smlouva je teprve na začátku implementace. Samozřejmě předpokládám, že to tak skutečně bude, ale až na najde příslušný čas. Takže spíš bychom tam měli mluvit o potenciálu, než o tom, co už se povedlo. Eh, další moje připomínka se týká Asylum Cities. Ano, to je takový atraktivní eh, projekt na první pohled a vlastně i na druhý pohled, ale nemělo by to vést k tomu, že by města a státy, které se neúčastní této sítě, by se zbavily z odpovědnosti a že by řekly, že to má na starosti někdo jiný. Myslím si, že určitě by samozřejmě měla být poskytována podpora zastáncům lidských práv, ale určitě by nemělo docházet k tomu, že ty, kteří nejsou členy této sítě, by si umyli ruce a nestarali by se o to dále. Takže myslím si, že by bylo dobré tam začlenit více eh, členů do této sítě, protože ta síť samozřejmě má svůj účel. Další věc se týká uznávání, oficiálnímu uznání zastánců lidských práv v třetích zemích. V situaci, kde existuje nějaký konflikt, tak zastánci lidských práv, kteří vystoupí na obranu lidských práv tedy, se velice často dostávají do těžkostí i ve svých domácích, domovských zemích. To se čas, stává často. Pokud je ta příslušná země uznala závazky, které vlastně brání tento zastánce lidských práv, který je pronásledován ve své zemi, tak logický závěr potom je, že, že pokud by tato mezinárodní organizace měla uznat takového zastánce lidských práv, usnadnilo by to jeho pozici, posílilo by to jeho pozici. Vezmeme si nějakou africkou zemi například, tam je nějaký zástánce lidských práv, který jako sam, samotná osoba individuální by možná neměl, mít, neměl snadnou situaci ve své činnosti. Ale pokud jeho země je součástí Africké unie a která se zavázala k určitým věcem a pod tyto závazky se skutečně podepsala, tak potom by to posílilo status tohoto zastánce lidských práv. A čtvrtý bod se týká obecně Evropské unie. Já bych vám chtěl připomenout, že před několika lety ministr zahraničí Nizozemska zahájil iniciativu, prostřednictvím které na pořad jednání Komise pro lidská práva OSN zařadil bod, který se týkal lidských práv v Číně. Tento nizozemský ministr zahraničí tam nadnesl toto téma. Ale ostatní státy, členské státy OSN se toho neúčastnili a to je příšerné, to je naprosto hodné, protože my máme určité hodnoty, které jsou zakotveny v našich smlouvách a úmluvách a tak dále, ale musíme je prakticky také dodržovat jak říká naše vysoká představitelka, všech 27 členských států musí uznat, že právě vysoká představitelka bude hovořit jejich jménem. Nemůžeme mít na to 27 různých názorů nebo to nemůžeme dospustit ani, aby někteří se vyjadřovali k určitému tématu a ostatní řekli, že je to nezajímá, anebo se ještě jiní snažili ochránit své eh, obchodní zájmy tím, že se budou snažit zmírnit dopady určitého opatření a tak dále. Myslím si, že někde bychom se skutečně měli snažit více a myslím si, že, bude, že by bylo vhodné, aby vysoká představitelka přišla do našeho podvýboru, protože já bych si velice rád poslechl, co nám řekne k této oblasti a k této zodpovědnosti. Děkuji. A teď dáme slovo zástupkyni Evropské komise panu Kapelanimu. Takže máte slovo, prosím. Já se omlouvám. Pokud bych směla, samozřejmě kolegyně ze španělského předsednictví mě může doplnit. Já bych chtěla jenom stručně zdůraznit důležitost této zprávy, a ještě navázat na to, co zde bylo před chvíli řečeno a o solidaritě členských států. A chci říci, že jsou tu konkrétní pokyny, které se týkají zastánců lidských práv a ty pokyny jsou velice pragmatické. Tam totiž se ukazuje, že skutečně bychom měli vážit případ od případu, každý je totiž jiný a já si myslím, že schvalujeme záměr paní Hautaly a myslím si, že bychom měli zdůraznit to, že už něco se udělalo v této oblasti a že na to musíme stavět. A jedna z těch věcí, které už jsme udělali, je, že 60 států už máme zapojených do nějakých místních strategií a španělské předsednictví ještě může říct něco k tomu, co teď podnikají pro aktualizaci těchto strategií a pro to, aby všechny tyto země byly plně pokryty uh, pokud jde o ty zásady, obecné zásady pro lidská práva. Španělské předsednictví také požádalo diplomatické mise ve všech těchto zemích, aby eh, zřídili nějaké kontaktní místo pro zastánce lidských práv, protože aby to bylo všechno jasné, na koho se obrátit. Pokud jde o pomoc, tak Evropský nástroj pro lidská práva a demokracii, ten už tady zmíněn byl. Máme už 11 eh, nevládních organizací, které už čerpají některé z těch 18, nějaké prostředky z těch 18 milionů eur po celém světě a v tuto chvíli se soustředíme na to, aby aspekty, které se týkají zastánců lidských práv, byly zdůrazněny v nové nebo revidované strategii do roku 2013, která bude brzy představena Evropskému parlamentu. My jsme včera o tom hovořili s členskými státy a myslím si, že je tam všechno v pořádku. Takže abychom v té nové strategii dali větší důležitost zastáncům lidských práv. Důležité také je, že navrhujeme, ne abychom vyčlenili nějaké prostředky, ale abychom zvýšili ten objem prostředků podle cíle 3 v rámci Evropského fondu pro Eh, místní rozvoj, aby to bylo a 4,5 tady toho celkového objemu, což je podstatné zvýšení. A budeme mít novou výzvu pro předkládání návrhu ještě do léta v rámci té nové strategie. A myslím si, že tam bude mnohem větší, tam budou mnohem větší možnosti pro přímou podporu zastánců lidských práv. Je to podobné jako výzva našich kolegů z Euromedu. Příští rok bude samozřejmě další výzva, kde požádáme nevládní organizace při uplatňování této politiky v rámci té revidované strategie. Myslím si, že paní Lojbal měla příležitost se setkat se zástupci těmito nevládními organizacemi a my samozřejmě vítáme tyto kontakty mezi těmito organizacemi a poslanci Evropského parlamentu. Poslední věc byla tady otázka návaznosti soudrž... mezi jednotlivými nástroji a potom tady byla otázka uplatňování implementace toho vízového kodexu. To je velice důležité téma v tomto kontextu. Já si myslím, že parlament a výbor Libe a vaše, váš podvýbor eh, apelovali na komisi a radu, aby udělali všechno pro to, aby v případě, kdy bude poskytnuta podpora zastáncům lidských práv a v případě, kdy budou muset skutečně opustit svoji zemi, aby bylo posílena, posíleno usnadnění, zjednodušení vízového styku. Některé členské státy to děl, už dělají, některé méně. To samozřejmě má souvislost i s celou efektivitou jak se vydávání víz a tak dále, ale je to rozhodně pro nás priorita. Děkuji. Děkuji. Španělské předsednictví by také chtělo k tomu ještě něco dodat? Ano, velice stručně. Já bych jenom dodala, že v podstatě všechno už řekla moje kolegyně a já bych chtěla dodat něco k tomu, co české předsední, pardon, španělské předsednictví dělá v rámci těch zásad pro zastánce lidských práv, protože to zodpoví do určité míry některé ty dotazy nebo ta témata, která zde byla nadnesena v rámci naší diskuse. Myslím si, že tyto naše aktivity eh, jasně dokazují, že tyto obecné zásady skutečně zachovávají kontinuitu, takže tak kritika toho, že s výměnou jednotlivých předsednictví dochází k porušení té kontinuity, že to, že to skutečně tak není, že to všechno předpokládáme v těchto obecných zásadách. My jsme instruovali všechny naše ambasády a všechny de- delegace EU, aby aktualizovali těch 60 místních strategií, které už existují a aby vypracovali nové tam, kde žádné ještě neexistují. Také jsme dali našim ambasádám instrukce, aby vytvořili určité středisko mezi všemi eh, těmi evropskými velvyslanectvími. Většina jich je v rámci evropských delegací a delegací EU a to je právě v rámci zachování kontinuity a proto, aby bylo jasně zřetelné, na koho se obrátit. Dále jsme vyzvali naše velvyslanectví a delegace, aby uspořádali každoroční výroční setkání, kde by se schromáždili zástupci velvyslanectví a zástupci všech zastánců lidských práv, což je taková reakce na požadavek, který zazněl, tedy aby bylo jaksi více setkávání mezi zástupci zastánců lidských práv a členy evropských delegací a tak dále. To také poskytne lepší příležitost k diplomatické spolupráci přímo v terénu, aby naše diplomaté skutečně věděli, kteří zastánci lidských práv v jejich oblasti jsou, aby měli s nimi um, stálý kontakt, aby mohli brát v úvahu jejich návrhy. A to vlastně je i k tomu, co zde zaznělo, že španělská ambasáda nepřijala zastánce lidských práv v Tunisu. To nerada slyším, ale jak víte, tak v Madridu jsme je velice eh, rádi přivítali a já vím, že v Tunisku konkrétně byla už ustanovena pracovní skupina pro uspořádání takového výročního jednání a to si myslím, že snad umožní nějaké lepší, bližší vztahy. Děkuji. Ano, ještě stručná poznámka, jenom velice stručně k tomu blokování peněz té Tunecké asociace demokratických žen. My máme teď nové informace k tomuto tématu. Měli jsme velké problémy v předchozích letech s podporou iniciativ v oblasti lidských práv v rámci projektu v Tunisku. Takže my rozhodně ale budeme dále pokračovat v dialogu s úřady. Ano, a teď závěrečné poznámky ze strany paní Hautaly. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice vděčná za všechny ty připomínky, které zde zazněly. Je jasné, že ještě je prostor pro další zlepšení této zprávy, aby byla ještě konkrétnější v některých ohledech a více strategická. Nadace, zástupce nadace Euromedu, myslím, zmínil několik důležitých věcí. Za prvé, myslím, že všichni oceňujeme to, co jste zmínili, sice, že toto je skutečně strategický moment, je to právě ten správný okamžik na to, abychom začali hovořit o tomto tématu spolupráce Evropské unie se zástupci lidských práv a já jsem to pochopila tak, že vy říkáte, že ve vaše, vaší oblasti aktivisti v oblasti lidských práv nemají přístup k Evropské unii, pokud tam je nějaká delegace EU a to samozřejmě je něco, co bychom určitě chtěli změnit a bude to mít velice vysokou prioritu v této zprávě a včetně toho, že tady očekáváme, že vysoká představitelka také se bude tomuto věnovat. Také jste zmínili problémy ve svobod- se svobodou schromažďování, ve vašem regionu. Já jsem minulý týden byla v Bělorusku a viděla jsem, že Bělorusko je právě jednou ze zemí, kde toto je klíčová otázka. Organizace na ochranu lidských práv i ty největší a ty nejlepší eh, vůbec nedostávají povolení k registraci, aby mohli provádět svoji činnost podle, v souladu se zákonem. Takže to je skutečně klíčová otázka, pokud jde o tu svobodu schromažďování a združování. Vyhrožování členům rodiny, to je velice závažná otázka. My neustále dostáváme oznámení ze řady zemí o tom, že aktivisté v oblasti lidských práv mají obavy o své členy rodiny a i v případě, že oni ze země odejdou, nikdy nemohou být jistě, že členové jejich rodiny jsou v bezpečí. Dále paní Šálke vám bych také chtěla poděkovat. Vy jste zmínila téma porušování práv ochránců lidských práv na internetu, ten v online světě a narušování svobody projevu. A to je něco, s čím asi se budeme muset zabývat jako úplně se zvláštním tématem. Já si myslím, že v tuto chvíli probíhá studie, eh, která by nám měla přinést další podněty k přemýšlení nad tímto tématem. Vy jste zmínila zástupce obchodní sféry a podniky. Já jsem se už účastnila tak trochu této diskuse o Nokii. Vy víte, že moje země se někdy, moje země se někdy přezdívá Nokia Land, takže ta otázka Nokia a Iránu. My ve Finsku jsme o tom hodně diskutovali, o tom etickém chování eh, vedení Nokia, té její sítě podniků. Někdo říká, že eh, tyto systémy dozorčí systémy někdy požadují evropské normalizační orgány, to, na to se budu muset sama ještě podívat, ale je celkem jasné, že žádná firma by neměla mít styky s režimem, o kterém se ví, že stíhá zastánce lidských práv. A myslím si, že ani nepřeháním, když řeknu, že tato smlouva mezi Nokia Seamless Networks a oficiálním operátorem GSM v Iránu, myslím, že je to Irán Telekom, takže tato dohoda skutečně v Iránu dochází ke skutečnému porušování lidských práv, k věznění, vraždám, mučení a tak dále. Takže pokud bychom mohli nějakým způsobem se vypořádat s tou otázkou, měli bychom to stručně udělat, ale to si myslím, že budeme muset řešit v jiném kontextu mnohem podrobněji. Pan Prada, vám také děkuji. Ano, vy jste tam ve, v těch poznámkách, které jste přednesl svým jménem, jste zdůraznil mm, tu otázku a roli delegací EU v tom, že by měli například eh, doporučit, aby bylo nějaké mimořádné výzum vydáno nějakým zastáncům eh, lidských práv, takže musíme ještě proskoumat, jaká ta situace je, jestli si tyto delegace mají nějakou síť, která jim umožňuje si zjistit tu situaci a dále předat ty informace do Bruselu nebo jinam. A samozřejmě eh, to téma víz je velice důležitá a je pravda, že ačkoliv existuje šengenský pokyny pro šengenský konzulární systém nebo něco takového, tak členské státy skutečně se k té, tomuto tématu stavějí velice různě. A my bychom měli podpořit v tom, aby měli nějaký společný nebo alespoň podobný postup. Dále zde zazněla řada poznámek, k kterým bych se mohla vyjádřit. Možná pan Gerenc, ta iniciativa Shelter Cities, to je myšlenka, Eh, to je takový program opt-in, kde si můžeme tady zvolit účast. Není jenom vlastně jenom jedna iniciativa, je jich několik. A eh, ta hlavní myšlenka je taková, že ta města dobrovolně se mohou jaksi přihlásit, že se jich budou účastnit eh, ale není to, není to rozhodně tak, že jenom ta města, která se účastní této iniciativy, by měla povinnost jak si poskytnout ten útulek nebo útočiště zastáncům lidských člán, takže, lidských práv. Takže samozřejmě ještě já se setkám se stínovým zpravodaji. Přepracujeme tu zprávu a přemýšlejte o pozměňovacích návrzích. Děkuji. Very much. I... Děkuji. Děkuji zpravodajce a také děkuji všem řečníkům, kteří se zúčastnili této rozpravy. Chci kolegům připomenout, že lhůta pro pozňovací návrhy je 16. březen v poledne. A náš poslední bod na programu jsou otázky na komisi. Jsou tady dvě otázky na komisi. První pokládá paní Lok Biller a týká se Argentíny a já nyní dávám slovo komisi, aby na tuto otázku odpověděla. Děkuji. Chci poděkovat za položení této otázky, která je velice důležitá. Komise v posledních letech tento proces sleduje a nadále v tomto sledování budeme pokračovat. Evropská unie má pravidelný dialog o lidských právech s Argentinou a také o tomto konkrétním případu jsme s Argentinou diskutovali a také jsme o těchto případech diskutovali s nevládními organizacemi a dalšími nestátními subjekty, jako například také také s novináři a tak dále. Bylo to diskutováno na úrovni EU. My bereme na vědomí obavy, které paní poslankyně vyjadřuje, ale my se domníváme přesto přeze všechno, že situace je pozitivní. Nejenom v Argentině došlo k vládla, eh, vládla armáda, ale samozřejmě také došlo k porušování lidských práv. Celá řada zločinů byla eh, spáchána za vojenské diktatury a ty jsou nyní souzeny, ale byla také vydána amnestie a proto bylo odloženo mnoho případů, které nemají být říž, řešeny. V současné době se řeší asi 50 případů, 250 případů. A nehledě na tyto údaje, tak se domníváme, že situace se rozvíjí v Argentině pozitivně. Druhá polovina otázky, zdali můžeme ochránit také svědky. My nemůžeme vyloučit ohrožení svědků. My víme, že především svědky musí chránit eh, argentinská vláda, ale přesto také EU se velice v této otázce snaží. My jsme navrhli různé projekty, například některé z těchto projektů se ukázaly jako velice účinné a EU sehrává v této oblasti velice dobrou roli. Máme koordinační skupinu skupinu v rámci státního zastupitelství, která je v této oblasti uh, účinná a také další organizace, které uh, se snaží ochraňovat svědky. My také máme další projekty, které se snaží eh, schánět různé důkazy pro řízení a tyto projekty jsou také vysoce finančně dotovány. Děkuji. Ptám se Barbary, jestli chceš něco dodat. Děkuji za tuto odpověď a jestli to bude možné, tak ráda bych se se těmito projekty a iniciativami seznámila. Bohužel lituji toho, že jste že dále nepracujete na určitých případech, proto protože já jsem se dozvěděla, že opozice vůči procesům je velká, protože když budou potom prováděny procesy, tak také budou potom vydou najevo pachatele těchto procesů. Moment, Já vám ten seznam samozřejmě předám za chvilku, mám ho sebou. Pokud je o druhou část vaší otázky, tak si myslím, že eh, je třeba eh, nalézt eh, velice delikátní eh, rovnováhu. Eh, beru eh, tedy na vědomí vaši obavu a ověřím to s delegací. Nicméně to hodnocení zůstává celkově pozitivní. Je, je to hodně symbolické pro celý ten region. Dobrá, děkuji. Další otázka. poslední otázka. pan Breda k Větnamu. Děkuji, paní předsedkyně. Akorát jsem chtěl eh, říci, že eh, situace v oblasti lidských práv ve Větnamu eh, je předmětem obav členských států. Nedávna vlna zatýkání a odsuzování obranců lidských práv a přísnější eh, kontrola médií ohrožují eh, mezinárodní eh, pověst Větnamu. V Hanoji mm, se velvyslanci mohli seznámit s příslušnými eh, výhradami, když se vedl naposledy dialog k lidským právům v Hanoji v 11. Eh, prosince, tak, eh, tak, tak to bylo toto. A potom v začátkem ledna byly odsouzeny ty tresty, které byly uděleny v Hočiminovém městě i v Hanoji pro tedy jednotlivým obráncům lidských práv. Bylo to na nejvyšší úrovni a ty naše obavy jsme vyjádřili eh, premiéru Jingovi. A nyní eh, tedy doufáme, že se to bude řešit v přípravě na nadcházející eh, sjezd a že strana se naopak jako vzepne a bude vyvíjet větší snahu v oblasti lidských práv. Pokud jde o rozhodnutí parlamentu z roku 2008 a 2009, tak ta byla užitečná při zachování nebo při trvalém vytváření tlaku na Větnam. Já bych no, nedoporučoval přijímat taková usnesení každý rok, když by to mohlo být užitečné ale eh, komise každopádně chce skonstatovat, že eh, vy, že dialog v oblasti lidských práv s Větnamem vede k určitým zlepšením. Jinak by to celá ta snaha nebyla k ničemu. Ten dialog eh, byl užitečný a, a to pro pojmenování konkrétních věcí. Mohl bych vám uvést celou řadu příkladů. Například pracujeme na a, svobodě tisku, regulaci médií, Další věc je nové partnerství pro dohodu o spolupráci, která se vyjednává teď s Větnamem. Docela jistě tam bude doložka o lidských právech. A také se tam bude odkazovat na Mezinárodní trestní tribunál. Věříme, že to nám umožní dále prohloubit ten dialog a spolupráci v oblasti eh, lidských práv. Také bych vás eh, závěrem chtěl upozornit na to, že delegace v EP eh, pro eh, vztahy s Asánem pojede do Hanoje 15. Eh, a 16. března a tehdy bude mít parlament příležitost poukázat na svá stanoviska. Pan Longan dostal briefing komise ohledně situace v této zemi. Děkuji. Máte, pane Brodo, nějaké dodatečné otázky? Ne, děkuji za odpověď. Dobrá, Heidi Hautala. Já jsem velice ráda, že pan Breda eh, poukázal na tuto otázku, protože si myslím, že eh, je tady eh, určité znamení v rostoucího ekonomického vlivu Číny na další země. Myslím si, že Větnam hodně obrátil a měli bychom na to dávat pozor a jako parlament to řešit v budoucnosti. Dobrá, děkuji. Jestli jsem to dobře pochopila, tak parlamentní delegace pro eh, vztahy s ASEANem bude sledovat eh, problematiku lidských práv eh, velmi pečlivě. Tak a to je všechno pro dnešek. Příště se sejdeme 17. března ve 3 hodiny odpoledne. Možná, že budeme mít eh, problém s plánovaným zasedáním 7. Eh, eh, dubna, protože možná bude zasedat splnární zasedání a kvůli Evropské radě. Děkuji každopádně také tlumočníkům za to, že tady pracovali déle a končím jednání.